La conférence de presse, c'était bien Oui. oui Buon pomeriggio, riprendiamo subito con qualche minuto di, di ritardo. Dovolte mi, abych vás srdečně přivítala, budeme zase pokračovat. Máme mírné spoždění, za to se omlouvám. Dnes dopoledne jsme měli OLAF, Interpol, Europol a COSI. A teď půjde o obchodování s lidmi a sexuální a pracovní zneužívání, vykořišťování. Půjde o to, abychom si udělali představu o tom, jaký dopad mají tyto činnosti na život tisíců lidí. Obchodování s lidmi a vykořišťování jsou jevy, které vzbuzují obavy. Dnes tady budeme mít Duko van Hela z Frontexu, který nám a on nám vysvětlí tuto problematiku. A potom paní Beate Andres z Mezinárodní organizace práce nám představí akční program své organizace proti nucené práci. Budeme postupovat stejně jako dopoledne, to znamená, že zpravodajové mají 15 minut. Řečnickou dobu požádám všechny, aby to dodrželi. Pak bude první kolečko otázek, zpravodajové a koordinátoři každý dvě minuty. Pak budou mít ještě jednou možnost hosté ujmout se slova a pokud nám zbyde čas, tak eh, umožníme ještě další otázky. Takže předávám slovo Duko Fanhelovi z Frontexu, který nám ukáže, jak to vypadá z hlediska evropského. Děkuji mnohokrát. Jmenuji se Duko Van Hel, jsem eh, zodpovědný za vnější vztahy ve Frontexu. A mým úkolem je především koordinace činností Frontexu v souvislosti s bojem proti obchodu s lidmi. Výbor mě požádal, abych informoval o obchodu s lidmi a organizovaném zločinu z evropského pohledu. Nejprve bych vám rád ukázal takový eh, přehled situace. Ta tabulka je docela malá, nevím, jestli to bude pro vás čitelné, ale na internetové stránce parlamentu bude prezentace k dispozici, takže tam pak si ty informace můžete dohledat. V roce 2008 začal Frontex schromažďovat údaje o obchodu s lidmi. Získali jsme údaje od členských států a zemí zapojených do Eh, Frontexu. Máme tam tedy 30 zemí, protože ještě Norsko, Švýcarsko, Island jsou součástí Schengenu. 27 států nám tedy poslalo eh, statistiku podle eh, o národnosti obětí. Většinou se to týká obětí sexuálního vykořišťování a u mužů se jedná zejména o mm, nucenou práci, pracovní vykořišťování. 27 členských států v roce 2009 informovalo o 7 tisících eh, obětech. Eh, ty lidi našli eh, vlastně buď podle toho, že se jim poskytovala pomoc, nebo že se to zjistilo u povolení k pobytu někdy státy eh, nechtějí ta čísla eh, spojovat, protože to není srovnatelné, ale naše agentura potřebuje vědět, eh, jaká je situace, takže jsme ta čísla spojili. Ale jinak ta čísla nejsou vždy úplně srovnatelná. Jsou to, zabývali jsme se především státními příslušníky třetích zemí. Pokud jde o vlastně ty jaksi domácí eh, oběti, to bylo 2250 eh, těch 7000. Většina jsou ženy a v rámci tedy EU to jsou především oběti z Rumunska a Bulharska. Eh, pak o některé národnosti nejsou známy a jinak tedy mimo EU nejvíce obětí bylo z Nigérie. To byly především ženy, především se jednalo o sexuální vykořišťování, bylo mezi nimi i poměrně hodně nezletilých. 900 eh, z těch 7 tisíc. Eh, potom Čína a Brazílie 270 a 200. To vidíte v těch eh, číslech. Ale je možné, že třeba ne všechny ty Eh, oběti se podařilo identifikovat v členských státech. Pak je Maroko, to nás docela překvapilo. V roce 2009 bylo hodně mužských eh, obětí, jinak celkem 120 z Maroka. Eh, potom tam je Paraguay, Větnam, Rusko. To jsou tedy ty hlavní národnosti, které byly zjištěny. Co v Evropě máme pro boj s obchodem s lidmi? Je to směrnice, která byla zveřejněna v dubnu 2011. Členské státy ji musí provádět od roku 2013 a agentury už se snaží přizpůsobit svou práci tak, aby to odpovídalo směrnici. Směrnice říká, že ten obchod s lidmi je závažný trestný čin a že to je zásadní porušení eh, základních lidských práv. Je to samozřejmě důležité pro agentury v EU, je to priorita Evropské unie a také členských států. Pak máme evropského koordinátora boje proti obchodu s lidmi, který eh, koordinuje strategie a politiky. Je třeba vlastně eh, propojovat tu práci a je tedy dobré, že máme koordinátora, protože lze koordinovat nejen členské státy, ale i jednotlivé <clears throat> agentury eh, v EU. Takže to je velké zlepšení a doufáme, že v budoucnu všechny členské státy budou mít nějakého národního zpravodaje nebo národní koordinační mechanismus, tak aby ta vzájemná komunikace byla snažší. V loňském roce byl vyhlášen Evropský den boje proti obchodu s lidmi vlastně eh, ředitelé agentur pro justici a vnitro eh, podepsali eh, společné prohlášení, že budou společně vyvíjet školicí programy, zvýší počet vyšetřování a stíhání, budou zabavovat majetek pocházející z trestné činnosti, zvýší počet společných vyšetřovacích týmů to jsou týmy, kde spolupracuje třeba Eurojust a Europol spolu s členskými státy, že budou vyvíjet nové metodiky pro posuzování hrozeb a že budou lépe schromažďovat a sdílet informace. E, to je teda jedna z věcí, e, k níž došlo v loňském roce. A e, před několika týdny vznikla Evropská strategie. Byla k tomu tisková konference i tady v parlamentu 19. června. A v té strategii máme také celou řadu eh, konkrétních praktických opatření na dalších pět let. Definovali jsme také eh, klíčové priority. Za prvé lepší identifikace a ochrana obětí, za druhé eh, více stíhání obchodníků s lidmi, za třetí ochrana systému Eh, nebo vývoj systému na ochranu dětí. Dětem je věnována zvláštní pozornost jak v směrnici, tak v agenturách. Za čtvrté vytvoření národních jednotek eh, pro vymáhání práva. Eh, na tom spolupracuje několik agentur. A za páté vytváření společných vyšetřovacích týmů, včetně národních orgánů a agentur EU. Máme tedy to prohlášení koordinátora směrnici a tohle všechno jsou teď nástroje pro agentury, komisy i členské státy, aby mohly spolupracovat a soustředit se na stejný cíl a působit koordinovaně. Protože obchod s lidmi to je organizovaná trestná činnost a většinou se to dotýká eh, více členských států. Možná už jste slyšeli eh, toto ráno, že Europol má projekt v rámci COZY, eh, jmenuje se to Impact THB. Zhruba je tam zapojeno 15 členských států a eh, pět agentur či mezinárodních organizací, které společně chtějí vytvářet strategii vytvořili operativní akční plán, který má eh, osm strategických cílů, eh, eh, které se překrývají s tou evropskou strategií, s evropskou směrnici. Takže i tady jasně vidíte, že existuje spolupráce, že se všichni soustředí na stejná témata a snaží se vytvořit společný přístup boje proti obchodu s lidmi. tohoto, u tohoto programu a u evropské strategie je vlastně společné to, že eh, je snaha, aby členské státy eh, vytvořili národní mechanismy, které umožní při nalezení nějaké oběti eh, říci, jak vlastně se bude k té oběti dále přistupovat, jak se jí pomůže a podobně. Pak bych se ještě chtěl zmínit o tom, co děláme my. Máme 400 eh, tisíc pohraničníků v EU a soustředíme se tedy na identifikaci a eh, eh, vlastně výslechy nebo rozhovory. Některé naše orgány mají vyšetřovací pravomoc, ale my se na to nechceme tolik soustředit, protože to dělá hlavně Europol. My vlastně spolupracujeme především nad, s pohraničníky, to je ta identifikace těch lidí, takže se snažíme vlastně už v raném stádiu předcházet tomu obchodu s lidmi. Máme školicí manuál pro školitele, Eh, který obsahuje právě eh, problematiku identifikace a pohovoru, eh, pohovoru. Bude to přeloženo do všech jazyků, tak aby tedy se vyškolili školitelé, kteří potom budou dál školit ty pohraničníky. Na základě zpravodajských informací jsme také vypracovali příručku, která vysvětluje, jak zločinecké organizace fungují Vybrali jsme, udělali jsme to vlastně nejprve pro pět eh, hlavních národností, pak jsme to rozšířili na sedm. Uvádíme tam i jejich modus operandi, tak aby evropští pohraničníci mohli lépe identifikovat a zachycovat obchod s lidmi. Eh, potom jsme ještě vypracovali příručku VEGA o zjišťování a narušování eh, zločineckých organizacích se zaměřením na e, vzdušné hranice, protože právě tento obchod je hodně na vzdušných hranicích e, vedle, vedle námořních hranic. Pak máme tady ten projekt Impact e, a dále spolupracujeme s CEPOLem na vytváření školicích programů týkajících se obchodu s lidmi. To jsou tedy klíčové priority, abychom vytvářeli tyto školicí programy. Nedávno jsme také byli v Číně, kde jsme školili čínské pohraničníky na základě našeho nového manuálu. A chtěli bychom, aby, eh, abychom tam přenesli vlastně i ten systém ochrany obětí, ochrany lidských práv, eh, aby tedy oni i pochopili, jak my se na to díváme, jak pracujeme. A to by mělo pak usnadnit budoucí spolupráci. A také podporujeme řadu iniciativ Evropské komise. A na závěr chci zdůraznit, že ta čísla uváděná MOB a dalšími mezinárodními organizacemi jsou eh, někdy nižší, ta naše jsou nižší než eh, čísla MOP, takže asi někde bude nějaký problém. A já si myslím, že je problém skutečně s tou identifikací obětí. Tady opravdu ještě potřebujeme zvyšovat eh, povědomí nejen u pohraničníků a policistů, ale také u soudů a státních zástupců, u pracovníků nemocnic, zdravotníků, tak aby všichni spolupracovali a abychom eh, mohli pomalu vlastně se Eh, přiblížit k těm reálným číslům, na které třeba poukazuje MOP a abychom skutečně mohli pomáhat těm lidem, kteří se ocitají v takto složité situaci. A to je asi to nejdůležitější eh, pro ty, kteří působí v nějakých represivních orgánech, abychom byli schopni skutečně dobře identifikovat oběti. Takže to je z mé strany všechno. Doufám, že se mi podařilo Ehm, držet čas. A tady ten poslední slide, to je vlastně titulní strana toho školicího manuálu. Děkuji. Děkuji. Pane kolego, dodržel jste svůj, svoji řečnickou dobu a teď požádám další. To je Beate Andresová z Mezinárodní organizace práce která nám řekne, jak se postupuje proti této činnosti. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. A zdravím také všechny vážené účastníky. MOP se běžně eh, nepouští do spolupráce s experty na zločin, věnujeme se trhu práce ale řeknu vám něco o některých našich programech a našem zaměření v MOP a pak bych uvedla ta nová čísla, na které narážel eh, předchozí řečník, eh, protože já jsem mm, už eh, byla včera tady v parlamentu, ale ne všichni se mohli zúčastnit, takže chtěla bych se s vámi podělit o nová čísla, která se týkají nucené práce. Já předpokládám, že asi znáte eh, definici eh, obchodování s lidmi. Víte, že v té eh, definici je také odkaz na nucenou práci jako jeden z aspektů, jeden z možných aspektů obchodování s lidmi. A dovolte, abych vám tu definici tady ukázala. Eh, toto je definice eh, nucené práce, tak jak to vyplývá eh, z umluvy MOP o nucené práce, tedy umluva číslo 29. Je tady definice, která říká, že nucená práce je veškerá práce nebo služby, které jsou vynuceny od určité osoby pod jakoukoliv hrozbou nějaké sankce, Ehm, pro kterou se příslušná osoba nenabídla jako dobrovolník. Když eh, se podívám na tu definici MOP, tak zcela jasně vidíme eh, úzkou vazbu na definici obchodování z příslušného protokolu. Tato definice pokrývá plnou škálu obchodování s lidmi eh, s výjimkou obchodování s lidmi s cílem odnětí orgánů to nepokrývá MOP. Také se nezabýváme nucenými sňatky s výjimkou těch, které vedou potom k nucené práci. A pak je tady eh, pokryto vše, co se týká eh, nucených prací nebo sexuálního vykořišťování. Máme program ve více než 40 zemích na světě a většina nucené práce, eh, kterou konstatujeme, a to uvidíte v číslech, se netýká EU, nebo ne přímo. Nicméně proniká tady mm, a má to určité vazby na trh práce EU. Když se podíváme na ty globální eh, řetězce, zásobovací řetězce a vidíme některé aspekty, tak máme už určité eh, informace o například textilním průmyslu, rybolovu, do jisté míry také zemědělské práce, eh, potravinářský průmysl, těžební průmysl. Vidíme, že je tady vazba na ten globální zásobovací řetězec. Dovolte tedy, abych se podíval na na ta nová čísla. Eh, která jsme nedávno zveřejnili a konkrétně včera jsme se soustředili na EU. Globálně vzato odhadujeme, že je 20 eh, milionů eh, osob, vidíte to rozloženo, většina je ehm, tedy nucená práce vykořišťování v takových oblastech, jako je stavebnictví, továrny, eh, práce v domácnosti. 22% je sexuální vykořišťování a zbylých 10% eh, je mm, vlastně způsobeno státními orgány, včetně vojenských skupin, armádních skupin, ale také, eh, také vězení či rehabilitační centra. To jsou celosvětová eh, čísla. A na dalším obrázku vidíte regionální rozložení. Většina obětí eh, jsou v regionu Asie Tichomoří, a vidíte, že Evropská unie je tady součástí toho, čemu my říkáme rozvinuté ekonomiky. E, to znamená, že je tam také Severní Amerika, e, Austrálie, Nový Zéland a je tam 1,5 milionu obětí. Ještě bych e, chtěla um, hovořit k číslům z jihovýchodní Asie a také ze zemí Commonwealthu, kde je 1,6 eh, milionů obětí. Podívejme se na prevalenci, která je ještě důležitější, protože nám eh, ukazuje, jaká rizika hrozí lidem v různých regionech. Ve střední a jihovýchodní Evropě, včetně eh, zemí bývalého Sovětského svazu, tak tady máme 4,2 desetiny obětí na tisíc obyvatel rozvinuté ekonomiky, včetně Evropské unie, tady je 1,5 osob na tisíc obyvatel. Na dalším obrázku eh, jsme rozložili čísla podle pohlaví. Všimněte si, to asi nepřekvapí že eh, sexuální vykořišťování znamená většina 98% se týká žen a dívek. Eh, naproti tomu pracovní eh, vykořišťování to je spíše většina mužů. A dále si myslíme, že celkově vzato i převažují ženy 55 Další zajímavá věc, my se díváme na vazbu mezi eh, nucenou prací a eh, mobilitou, jak vnitřní, tak přeshraniční. Můžete se podívat, že je tady zcela jasná návaznost mezi migrací a sexuálním vykořišťováním. Většina obětí eh, které skončily v nucené prostituci, se nějakým způsobem přestěhovaly buď uvnitř své země nebo přes hranice, většina totiž přes hranice. A to je zcela ehm, v souladu s údaji, které nacházíme tady v Evropské unii, protože konstatujeme, že velká většina obětí jsou ženy, ženy, které jsou nuceny k prostituci a to v návaznosti na migraci, často nelegální migraci. Když se podíváte na pracovní vykořišťování, tak tam je to víc smíšené. Většina eh, se vlastně nes, ne, nestěhuje, nemigruje eh, v EU Víme, že většina obětí ovšem se přistěhovala přes hranice, ať už uvnitř EU nebo mimo EU. Tady vidíte rozložení, o kterém jsme hovořili včera. Jsou to konkrétní údaje o zemích EU. Viděli jste celosvětová čísla a nyní vidíte zaměření na 27 členských zemí EU. Ehm, e 880 tisíc obětí celkem, to je odhad, to chci zdůraznit, ale fundovaný odhad, to je to nejlepší eh, analýza, kterou můžeme udělat. Většinou jsou to ženy, 58%. Prevalence v zemích EU je trošku vyšší než v rozvinutých ekonomikách, je to 1,8 eh, obětí na tisíc obyvatel většina, a to je velmi zajímavé. Většina obětí je v pracovním eh, vykořišťování. Eh, když se eh, podíváme na statistiky represivních orgánů z EU, z členských zemí EU, vypadá to naopak. Většina, většina obětí je sexuálně vykořišťována. Takže to si myslím, že to asi odpovídá tomu, na co už narážel tady řečník přede mnou. A sice, že je opravdu problém s identifikací uh, Eh, těchto obětí na trhu a snadněji se to identifikuje eh, v tom sexuálním průmyslu. Ale chci říci, eh, ještě odkud máme ta čísla. Nemáme mm, čas pustit se do statistika, vysvětlovat, jak extrapolujeme výsledky, ale chci jenom říci, že tato čísla jsou založena na všech eh, dostupných eh, zdrojích o nucené práci během omezeného časového eh, období. Je to práce s různými jazyky, s dvěma výzkumnými týmy a použili jsme metodologii Capture the Capture. A také je zcela jasné při publikaci jsme jasně uvedli, jak jsme dospěli k těmto eh, číslům. Je to tedy odlišné od statistik, které dostáváme od represivních orgánů. Eh, my se snažíme eh, zjistit, jak opravdu vypadá ten celkový obrázek a ne jen to, co jsou represivní orgány schopny najít. V naší databázi máme přes 8 000 případů nucené práce a dívali jsme se podrobně na profil oběti i profil pachatele. Eh, budeme ještě za pár měsíců mít další údaje. A když se podíváme čistě na země EU, tak konstatujeme, že většina obětí ve vykrostěvané práci jsou eh, z EU. Tedy Jistě máme i oběti z Asie, Afriky a jiných eh, zemí jihovýchodní Asie, ale eh, většinou jsou to občané EU. Klíčové oblasti nejčastěji uváděné jsou zemědělství, mm, manuální práce, stavebnictví a domácí práce. Eh, stále se soustředují na vykořišťování v nucené práci. Dále vidíme tady, že donucovací prostředky jsou zadržení dokumentů a zadržení mzdy. Manipulování se mzdou. To jsou dva klíčové body. Máme samozřejmě i hrozby, zastrašování, eh, omezení osobní svobody. To všechno eh, MOP také používá jako ukazatele pro eh, prokázání nucené práce. Často také konstatujeme, že oběti velice se často v EU žijí ve velmi špatných podmínkách. To samo o sobě není nucenou prací, ale je to ukazatelem, že by mohlo jít o nucenou pra- práci. Prostě to, jak ti lidé žijí, v jakých podmínkách žijí, ukazuje, že jsou zřejmě nuceni k práci. V našem výzkumu jsme se e, také e, podívali na věci, které se potvrzují i v jiných studiích, a sice, že děti z, jsou často eh, používány pro nucené žebrání a to v, naší, v našem výzkumu se ukazuje, že velice mnoho z nich je přiváženo z jednoho členského státu do druhého za účelem eh, nuceného žebrání. Dále z hlediska organizovaného zločinu. Tady mohu uvést pouze úvodní eh, poznámky, kdy se dívám na údaje a kdy se snažím lépe pochopit, čemu se můžeme poučit, eh, jak z hlediska obětí, tak i pachatelů. Máme určité údaje, které ukazují, že je tady eh, mnohem vyšší úroveň stíhání, než byla dříve, ale stále to ještě není na té úrovni, kterou bychom si přáli. Podíl organizovaného zločinu se velice liší podle země i podle e, oblasti hospodářské aktivity, takže tady je těžké mít nějaké všeobecné poznámky. Často to také závisí na určitých národních či národnostních e, skupinách. E, je Také vidíme jasnou vazbu mezi obchodování za účelem eh, nucené práce a dalšími, eh, dalšími trestnými činy, jako je například eh, podvody nebo daňové úniky. A vidíme také, mm, že je určitá vazba mezi národností oběti a národnosti pachatelů. To je věc, kterou už jsme věděli dříve, ale teď se to opravdu potvrzuje na základě těchto údajů. Vidíme také eh, určitý vývoj eh, podnikatelských eh, modelů, že se tady přistupuje k trošku více skrytým, maskovaným formám zaměstnání, ehm, kdy není úplně jasné na první pohled, že jde opravdu o trestnou činnost, je to trošku zamaskované, a k tomu se ještě dostaneme později. Tady bych tedy eh, ukončila své eh, vystoupení. Doufám, že jsem také dodržela svůj časový limit a chci říct, že údaje jsme zveřejnili stejně tak jako metodologii, kterou jsme použili a můžete se podívat eh, na naše webové stránky. Děkuji. Grazie, signora Adesso Děkuji paní Andresové. A teď se dostáváme k kolečku otázek, co je nejdřív koordinátoři. Pan kolega Newton. Děkuji vám oběma za zajímavé prezentace. Nejprve bych se zeptal Frontexu, jaký je eh, vlastně ten eh, kořen, proč to je právě z Nigérie. Řek, pak jsem mluvil o koordinátorovi pro obchod s lidmi, hovořila jste o něm jako o ženě, nevím přesně, kdo to je, tak můžete prosím můžete prosím upřesnit. Pak jste hovořil o čtyřech belgických pohraničníků, možná jsem se přeslechl. Dále, můžeme dostat kopii té eh, příručky, kde vlastně popisujete ten modus operandi, abychom věděli, jak ty jednotlivé gengy pracují. Dále, můžete nám říct něco více o Číně a o tom výcviku čínských pohraničníků, protože to je velice povzbudivé, pokud skutečně Číňani e, se začínají e, snažit řešit ten problém. A konečně, co by EU měla dělat lépe? Co by náš výbor měl doporučit, e, aby to pomohlo ve vaší práci? jaké změny by měla EU zavést. A e, dámy z MOP e, bych se zeptal na toto. Vy jste hovořila o def- definicích. Zas nevím, jestli jsem dobře rozuměl. Říkala jste, že se eh, ty oběti jsou ty, které vlastně eh, jaksi ne, nejeli dobrovolně, ale já to chápu tak, že na začátku oni jedou dobrovolně, protože jim přislíbena nějaká dobrá práce, řekne se jim tak dejte nám pas a čekají vás eh, krásné zítřky a pak teprve vlastně na místě zjistí tu děsivou pravdu. A Zase stejná otázka, co myslíte, že by nás výbor měl, náš výbor měl doporučit? Co by podle vás EU měla dělat lépe, tak aby se situace zlepšila? Děkuji panu Newtonovi. Paní Matě. Děkuji, paní předsedkyně. Také já děkuji oběma vystupujícím za velice konstruktivní vystoupení pane Van Hiel z Frontexu. Zajímalo by mě, jak spolupracujete s Gretou. Je to tedy eh, zajímavá spolupráce. Můžete nám k tomu říci více? Eh, víme, že Evropská komise schválila novou strategii v červnu 2012, která se týká eh, obchodu s lidmi. Můžete nám říct, co si o tom myslíte? Za to skutečně bude mít nějaké výsledky v této bolestné otázce obchodu s lidmi, protože to je poměrně tragická a traumatizující záležitost. Paní Andres, vy jste eh, hovořila velice konkrétně a prakticky, pokud to tak mohu říci. Mluvila jste o propojení obchodu s lidmi na organizovaný zločin. V některých eh, zemích mám tady na mysli třeba jeho východní Azii, ty vlády eh, prostě nad tím zavírají oči, nechávají to tak nějak eh, plynout, třeba v Kambodži. Eh, prostě úplně malé holčičky se prostitují na ulicích před zraky všech a já si pamatuju, že jsme mluvili s nevládními organizacemi, které tam působí a bylo nám řečeno, že oni tam prostě dělají nebo otevírají bordely, kde eh, vlastně skutečně jsou pětileté, šestileté holčičky a mm, bylo to opravdu eh, děsivé. V Pompenu jsem viděla divenky, které mm, se tam dostaly vlastně z Thajska byly tam odvezeny, eh, plakali, vůbec nevěděli, co se tam, co se děje. A opravdu to byly velice bolestné okamžiky, když jsme to tam viděli. Pro nás to bylo tedy bolestné, ale pro ně eh, to bylo nesrovnatelně horší. Eh, eh, když jsme tam tedy absolvovali vlastně tu cestu s nevládními organizacemi a viděli jsme, že ty dívky vlastně museli brát drogy, aby to vůbec, aby to vůbec vydržely. Když jsme se na to ptali eh, kambočských ministrů, eh, ministrů pro ženy, tak nám řekli, no my s tím nemůžeme nic dělat, protože to jsou rodiny, které prostě jedno dítě prodají a z toho výdělku pak živí ostatní. My v Evropské unii možná nemáme politickou odvahu eh, proto o, toho, o tom hovořit, když si uvědomíme, že prostě třeba polovina HDP z Kambodži pochází z Evropy, tak bychom to mohli nějak ovlivnit, ale nemáme na to politickou odvahu. A já se tedy ptám, co se s tím dá dělat. Já jsem mluvila o příkladu Kambodži, eh, který jsem tedy viděla na vlastní oči. A v podstatě se musím přiznat, že jsem neměla už nikdy odvahu návštěvu podobného typu udělat v jiné zemi ale myslím, že je spousta takových eh, zemí, eh, kde možná bychom mohli nějak politicky a finančně tu situaci ovlivnit více než teď. Často vlastně obrátíme list a pak už se tím dále nezabýváme. Takže můžete nám říct, si příklad zemí, kde skutečně ta politická odvaha je to řešit, tak eh, aby ta situace nebyla tak děsivá, jako ta, kterou jsem popsala. Děkuji. A Pan e. Tak til, til oplægsholderne. Děkuji. Děkuji oběma přednášejícím za velmi zajímavé příspěvky. Bylo zajímavé slyšet od zástupce Frontexu, co se dělá v oblasti vzdělání proto, aby bylo možné zakročit proti obchodování s lidmi ale jedna věc zůstává stranou a to je poptávka. Protože existují lidé, kteří chtějí ty lidi, které jim tam dopraví. Jak eh, dochází ke vzdělávání lidí tady, aby bylo možné zasáhnout na straně poptávky – pokud není poptávka po nucené práci, po nelegální práci, tak pak nebude ani to rekrutování tak intenzivní. Takže kdo vlastně vydělává peníze na tom nelegálním pracovníkovi? Jsou to mm, ti běžní organizovaní zločinci, anebo jsou to uh, slušní a důstojní zaměstnavatelé. A tady je zajímavé, chtěli bychom vědět, jak to vypadá. Protože u té nucené práce zpravidla myslíme na sexuální vykořišťování, ale Další forma v té nesexuální oblasti je daleko rozsáhlejší. A kdo poptává tyto lidi? Jaké nástroje bychom podle názoru ILO MOP potřebovali, aby bylo možné tady zakročit? Pokud půjdete na velké staveniště v Kodani, tak tam takovéto nucené dělníky určitě najdete. A pokud půjdete do známých moderních hotelů, tak i tam je najdete. A Frontex to nedokázal zastavit, takže se ptám, jaké možnosti, jaká opatření musí udělat nevládní organizace, odbory, občanská společnost, tak, aby se tomuto zabránilo. Má MOP nějaké nápady? Děkuji. Teď jsme skončili s koordinátory, teď se mohou přihlásit o slovo další. Paní Voskot. Ehm, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat oběma řečníkům a mám otázku, která se týká také obchodu s lidmi a nucené práce. Jakožto Eh, Evropský parlament eh, už eh, jsme například schválili směrnici, která by měla vstoupit platnost v dubnu 2013. Byla prezentovaná i strategie, hlasovali jsme o balíčku na pomoc obětem. Takže máme už k dispozici mnoho nástrojů. Chtěla bych se zmínit o případu nucené práce v České republice. Eh, jedná se o eh, podnik, kde se pěstuje chřest a byli tam vlastně eh, posíláni pracovníci, kteří tam byli byti, nedostávali plat oni vlastně ty lidi získali přes eh, pracovní agentury a ty v podstatě zodpovídají za tuto situaci. Já bych se tedy eh, chtěla zeptat eh, paní SMOP, protože jak k tomu přistoupit, protože odpovědnost v rámci toho řetězce to je velký problém. Ta nová směrnice by měla um-, umožnit, aby se ta odpovědnost jasně vymezila, aby bylo jasné, kdo za co odpovídá a, a měla by se také lépe zohlednit situace obětí. Už se pomalu blížíme k tomu dubnu 2013, kdy tedy směrnice má být provedena v právních předpisech členských států. A mě by tedy zajímalo, jak tu situaci eh, právně upravit, aby se takovéto případy už neopakovaly. dnes prostě eh, někomu eh, dáte tisíc euro, aby eh, jel někam pracovat a pak se zbavíte veškeré odpovědnosti. Zaměstnavatele těchto lidí také přece musí nést odpovědnost. Je to velice závažná otázka. Já se tady ptám, jaká opatření přijmou. Grazie adesso la parola, due minuti all'onorevole Mitchell. Pan Mitchell. Thank you, Chairperson. Děkuji, paní předsedkyně. Úvodem chci říci, že ve světové populaci chybí 100 eh, eh, milionů žen, proto, které se ani nenarodily kvůli tomu, že to měly být ženy. A to je eh, věc, o které se nedostatečně hovoří, protože to není politicky korektní. A pokud se o tom nebude hovořit, tak vlastně ženy se stále budou dávat, stávat obětí takovýchto trestních činů. Není možné, aby uh, Někomu byl ukončen život ještě před narozením jenom kvůli tomu, že bude ženského pohlaví. A já si myslím, že je na čase, abychom o tom začali mluvit. Nemůžeme jednat na základě toho, co je politicky korektní, měli bychom jednat na základě toho, co je správné. To, jak se s ženami zachází v těchto zemích, to je vlastně druhá strana té žemince, Protože většinou Eh, obchod s ženami eh, se projevuje právě ve stejných eh, regionech. Nyní tedy k tomu obchodu s lidmi. V zemi, kterou znám nejlépe, si eh, vlastně veřejnost vůbec nevšímá té nejvíce viditelné eh, ilegální části obyvatelstva. Prostě oni tam jsou, ale lidi si jich nevšímají, eh, protože se prostě neberou nějaké dávky a podobně, starají se sami o sebe. Eh, lidé tam, tyto lidé tam přijíždějí nelegálně a místně třeba někde i zaměstnávají. Ale problém je v tom, že oni se pak vlastně stávají vlastnictví těch lidí, kteří je zaměstnávají a ubytují je. A to je podle mého názoru jádro organizovaného zločinu. Začnete tím, že podvádíte eh, ten systém tak, že třeba na někoho na černo zaměstnáváte a pro, potom pro Eh, vlastně vedoucího těch lidí je velice snadné prosazovat eh, svou vůli, protože ti lidé pracují na černo. A myslím si, že je třeba, aby eh, na policejní složky pracovaly i se společenstvími těch přistěhovalců a společně s nimi řešili ty problémy. Zaznamenáváte, že by třeba některý členský stát takto postupoval? Máte tu zkušenost, že by třeba policejní složky nebo jiné státní útvary pracovaly s těmi přistěhovalci, aby je třeba i poučili o nebezpečích, která jim hrozí třeba i od členů jejich vlastní komunity? Děkuji. Pan Weiler, dvě minuty. Ja, vielen Dank, Frau Děkuji. Paní předsedkyně, oba referáty a zejména příspěvky kolegů ukazují, jak kolik aspektů různých eh, má to téma. A my si vlastně uděláme takový komplexní obrázek, ale je jich mnoho, takže nejdříve dva. Někdo se ptal, co můžeme udělat. Já jsem v delegaci do Asie znám situaci na Filipínách, v Kambodži, tam to není o moc jiné, v Tajsku. Všechno, co slyšíme, je pravděpodobně jenom špička ledovce a skutečnost je horší. My z Evropské unie bychom měli minimálně eh, vyzvat eh, šéfy vládů a stát, aby proti tomu zakročili. Vím na základě situace v Tajsku, že se takovýto případ eh, sledoval a došlo k obžalobě toho člověka eh, na základě zneužívání dětí, zneužívání eh, osobnostních eh, práv a dokonce došlo k odsouzení. To se stává málo kdy většinou, pokud vůbec je žaloba, tak je jako trest peněžní trest. To, že se to dotáhne až do eh, odsouzení, to bychom měli podpořit, protože to má odstrašující význam a to je důležitý bod. Druhá oblast, tady se vrátím zpět do Evropy. Dáma z eh, MOP na začátku řekla, že hlavní problém by byla možnost volného pohybu z jednoho státu EU do druhého, kterou je možné zneužít. To mě trochu překvapilo, protože vycházím z toho, že v rámci Evropské unie máme pravidla, národní zákony, národní pracovní zákony, které se musí všude dodržovat. To platí i pro vysílané zaměstnance. Všude jsou možnosti kontroly, počínaje kontr- policií, celníky, agentury práce, úřady práce a to, co se děje ve vzdálené Asii, to nemáme vždy pod kontrolou. Nemůžeme to vždy změnit, ale to, co se děje v rámci 27 členských států EU, tady si myslím, bychom přece jen měli mít dost nástrojů, abychom tomuto mohli zabránit. Možná se k tomu ještě můžete vyjádřit. Děkuji. A teď dvě minuty pan Preš. Muito obrigado, senhora Presidente. Eu, em primeiro lugar, peço desculpa porque Děkuji, paní předsedkyně. Možná s mikrofonem by to bylo lepší. Bez mikrofonu, buď je to bez mikrofonu, nebo je mikrofon úplně někde jinde. Tak, teď to funguje, děkujeme. Já pendluji mezi tímto výborem a podvýborem pro lidská práva. To jsou také témata, která se překrývají. Měl bych dvě otázky na paní Andres. Vy jste uvedla ohromující čísla 800 tisíc obětí, nucená práce. To jsou čísla ohromující. A já, mě by zajímalo dozvědět se víc podrobností. Mohla byste to trochu vysvětlit, rozdělit, rozklíčovat podle eh, oblastí, kde působí, kde pracují a ještě také podle pohlaví by mě to zajímalo. Takže vás chci požádat o podrobnosti a navážu na to, co řekl kolega Sonderkat. Je to otázka poptávky, kterou bychom měli také zohlednit ta poptávka existuje, ať jsou to podniky, další, aby ti lidé přijeli a noceně pracovali. I velké firmy využívají tuto možnost. Někdy mají eh, tyto velké firmy 100, 200, 500 takovýchto nucených dělníků. A mě by zajímalo, jak to vypadá s evropským zákonodárstvím. existuje, existují minimální mzdy v závislosti na sektorech, na průmyslu a pokud eh, nejsou dosahovány, tak eh, se to považuje za ilegální, anebo jsou rozdíly mezi tím, co se platí místním dělníkům a importovaným dělníkům, když to tak nazvu. A pak také otázka té vnitroevropské nucené práce. Víme například, že portugalští zaměstnanci musí částečně nuceně pracovat i ve Španělsku. Víme, že něco podobného existuje mezi Belgií a Nizozemí. Možná, že byste to mohla také upřesnit. Děkuji, pan Kostelo, dvě minuty. Děkuji vám, Děkuji oběma řečníkům za velice zajímavé prezentace, za ty informace, statistiky, které budou pro nás velice užitečné. Nejprve, eh, pokud jde o Frontex, Zajímaly by mě další informace ohledně koordinátora. Kdo je ten koordinátor, jak eh, velký úřad, kolik tam mají pracovníků? Pokud jde o oběti sexuálního vykořišťování a zkušenosti MOP s nucenou prací, a, a především pokud jde o oběti obchodu s lidmi, jaké e, záruky ty oběti mohou mít, protože oni často mají větší strach z policie než z toho obchodu s lidmi. Máme řadu přistěhovalců bez dokladů v celé Evropské unii a je to proto velice problematické. Pak bych mě zajímal profil lidí, kteří se zapojují do obchodu s lidmi. Bylo by zajímavé dozvědět se, kdo to je, odkud ti lidé pocházejí, jak se prezentují ve společnosti. A další téma, které je důležité třeba pro Irsko, to jsou oběti e, vlastně obchodu s lidmi pro sexuální účely, e, třeba v zábavním průmyslu, který je plný lidí, kteří mohli být obětí obchodu s lidmi, korupce, praní špinavých peněz v některých zemích je regulace te, toho zábavního průmyslu pro dospělé, ve Spojeném království nikoli a mě by tedy zajímalo, jaký vy na to máte názor a jestli si myslíte, že je užitečné a případně jak by se měla eh, ta zábava pro dospělé regulovat. Potom Tady je vazba mezi nucenou prací a sexuálním vykořišťováním. Mě by zajímalo, jak vypadá vlastně i poptávka a jak ovlivňuje eh, to sexuální vykořišťování a jak se díváte na to, že by třeba eh, se kriminalizovali ti zákazníci, eh, ti, kteří si chtějí koupit prostě tutku, to znamená, že by se spíše postihovali ti zákazníci než oběti toho obchodu s lidmi a sexuálního vykořišťování. A konečně ještě eh, pro paní z MOP. Vím, že v Dublinu je hodně přistěhovalců, kteří pracují v domácnostech. Je to tedy nucená práce, ale nemusí být nutně obětí eh, obchodu s lidmi. Je tady problém z hlediska národní legislativy. Můžete říct něco k tomuto? A konečně, pokud jde o koordinaci s nevládními organizacemi, akcemi, různé prostě informační kampaně, práce s přistěhovaleckými skupinami. Koordinujete nějak třeba spolupráci mezi policií a těmito nevládními organizacemi, které mají třeba přímý kontakt s těmi oběťmi? Děkujeme za tyto eh, příspěvky. Paní Zavorská, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji přednášejícím za příspěvky i za to, co dělají proti obchodu s lidmi. Hodně jste se zmiňovali o stíhání pachatelů a pomoci obětem. Myslím si, že obchodování je nejostudnější čin v současné době 21. století a co je ještě závažné, je to, že všem druhům obchodu, ať už je to za účelem pornografie, nucené práce, transplantace orgánů, tak eh, sem spadají i děti. Chci se zeptat, jakou pozici má prevence ve vašich činnostech, protože právě u dětí jde o to, aby se nestali obětí obchodu, Velmi důležitá je prevence a proto se ptám, jaké konkrétní aktivity má Frontex nebo MOP, aby se zabránilo tomuto druhu obchodu. Děkuji. Děkuji. Paní Ayala Senta. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chci se omluvit, protože jsem ještě měla jedno zasedání v parlamentu, takže jsem přišla pozdě, za to se omlouvám, ale nechci určitě promeškat tuto příležitost a zeptat se, zda byla uváděna čísla, aby se srovnal objem peněz, který tedy plyne z obchodu s lidmi Eh, ve srovnání eh, s mm, objemem peněz z jiných typů eh, trestné činnosti, třeba z obchodu s drogami, obchodu se zbraněmi a podobně. To znamená, zda existuje nějaké skutečné srovnání a zda do, sem do toho obchodu lidmi zahrnujete třeba problematiku únosu osob, nebo zda se skutečně jedná jenom o ten rizí obchod s lidmi, protože jsou tady samozřejmě ještě i další záležitosti, únosy osob a podobně. Víme, že když eh, v, u toho nelegálního obchodu obecně, ať už je to obchod s drogami, obchod se zbraněmi, eh, když se tedy zjistí tento obchod, tak eh, ty peníze eh, často eh, jsou, eh, jsou, jsou peníze zajištěny, tak třeba někdy jsou poskytnuty obětem nebo se dávají na prevenci a podobně. U obchodu s lidmi existuje také z právního hlediska takováto možnost a používají ji členské státy a ví se, o jaký objem peněz třeba se jedná, to znamená, kolik peněz třeba policii podařilo zajistit z obchodu s lidmi a jaké je potom využití. Zda se to dává také třeba na prevenci nebo na pomoc obětem. Děkuji. Děkuji, paní Ayala Sender. A než dám zase slovo našim hostům, dovolte, abych využila příležitost, abych poděkovala Europolu protože našemu výboru zaslali písemný příspěvek o hrozbách na základě obchodování s lidmi. Paní Matěje hovořila o návštěvě v Kambodži a když jsem tak poslouchala, tak jsem si vzpomněla na dokumentární film z Itálie, kde šlo právě o obchodování s lidmi v Kambodži a vykořišťování čtyř až pětiletých děvčátek. Seznámila jsem se s ženou, která ve věku čtyř let byla odebrána rodině, převezena do bordelu, pokusila se utéct, zavřeli ji ve sklepě. A byla no, donucena k prostituci. Nicméně se jí podařilo utéct. Otekla do, ke svému strýci, který ji ale zase poslal do bordelu. Takže tak vypadají ty případy v Kambodži. Tak se toho se dožije žena, která se pokusí utéct z toho prostředí. Ale valná část mužů kteří jezdí do těchto zemí, to jsou Evropané a tam potřebujeme opravdu politickou odvahu. Jak to vidíte vy? Paní Ayala Sendr krátce zmínila také tisk, média. I ti se soustředí často na naši práci a první otázka, kterou položí, je dopad na ekonomiku. To znamená, jaký to má ekonomický dopad, tento ilegální obchod. Je to možné doložit čísly? Nejdříve dám slovo panu Helovi na pět minut. Thank you. Děkuji. Především ty trasy z Nigerie. To jsou letecky, pak když lidé mají peníze a mají možnost si zaplatit eh, falešné dokumenty a další podobné věci, pak jsou to tedy letecké cesty. A pak jsou jiní lidé, kteří tolik peněz nemají a ti jdou tou dlouhou cestou po zemi a po moři. Velmi často vidíte, že vlastně to vykořišťování začne ještě cestou. jsou prostě najmuti a myslí si, že najdou práci a již cestou jsou takto eh, vykořišťováni. Takže otázka teď eh, těch koordinátorů. Máme například tady jednu pracovnici, která nyní v tomto pracuje, ale byla původně eh, v ženské mm, organizaci lobbyingové a ona možná eh, mě také může opravit, pakliže se mílím. Zabývá se především strategickými aspekty a politickou orientací. A eh, potřebujeme mít dobrou koordinaci, protože je tady opravdu v terénu mnoho různých aspektů. Já jsem nehovořil o belgických eh, pohraničních strážcích, hovořil jsem o, těch 400 tisících. Nejsou pouze z Belgie, pochopitelně jsou ze všech národností. Ale vy jste, já, já tomu nerozumím, co říkáte. Opět používáte slovo Belgie. Říkám 400 tisíc pohraničních. My, my, myslíte 400 Belgičanů, kteří pracují jako pohraniční. Já vám nerozumím, omlouvám se, říká poslanec. Čtyři a pět nul. Eh, čtyřista tisíc, ano. 400 tisíc. A eh, to eh, jsou prostě eh, policejní produkty, produkty, eh, eh, které jsou používány těmito pohraničníky nebo policií. Nemohou, nemůžeme je prodávat, aby se z toho nepoučili i zločinci. A dále je tedy především jsou to ženy a děti, které jsou oběťmi obchodování. Ta čísla jsou tady mnohem vyšší. Eh, počty eh, lidí, kterých se to týká, především malé děti, které jsou unášeny. A mm, to je například prioritou čínské vlády. Eh, velký rozdíl je, že oni mají jiná čísla, my jsme o hodně níž. Eh, je to otázka, často je to otázka peněz, je velice eh, náročné, finančně náročné pro represivní orgány, aby získali všechny eh, ukazatele, všechny, všechny, třeba kolega z Nizozemska říká, že to 0,0000 a tak dále. Já se musím vyrovnat se všemi těmi nulami. Je to, je to hodně peněz, když ty mm, oběti, ty oběti ani nemusí mít status oběti. Eh, viktimy eh, vlastně často mění výpověď, oni se obávají, co se s nimi dále stane, bojí se jak policie, tak se bojí těch eh, pachatelů, které, kteří s nimi obchodují, takže stále mění výpovědi. Dále myslím, že v jeden až dvě osoby v Europolu se tím zabývají, jsou tam také analisté, Myslíme, že tato kapacita by se rozhodně měla zvýšit. Je to velmi eh, náročné finančně pro společnost, aby bojovala proti obchodování s lidmi. Už eh, deset let eh, stále schromažďujeme údaje a stále ještě nemáme dostatečnou, dostatečný soubor těch údajů. Tady si myslím, že máme co zlepšovat. Takže nechám slovo tady paní kolegyni. No. Eh, děkuji. Velice důležitá otázka, nebo řada důležitých otázek tady padla. Eh, pokud je o definici, tak chci jen říci, že my plně eh, odpovídáme tomu, co používají kolegové z UNODC. A je tady vlastně otázka toho souhlasu Čili ne, neklaďte příliš důraz na ten dobrovolný aspekt. E, čísla. Ano, my bychom rádi byli specifičtější a uváděli konkrétně čísla podle zemí, podle oblastí. To jsme ještě neudělali, protože ta čísla nejsou dostatečně dobrá. Pracujeme s celou řadou zemí a velmi rádi bychom e, chtěli Eh, pracovat s členskými státy EU eh, a být s nimi v kontaktu a provádět agregaci dat. Máme určité nástroje, máme určité metodologie, jak postupovat. Prosím, kontaktujte nás, velmi rádi s vámi budeme spolupracovat. Peníze, které, se, eh, které vynáší to obchodování, já jsem to teď neuváděla, to číslo, které máme, protože si myslíme, že je to velice nízké. V roce 2005 se odhadovalo, že to je 32 miliard. Eh, amerických dolarů, že to je výnos, eh, roční výnos eh, obchodování s lidmi na celém světě. Ale myslíme si, že je to dost nízké číslo. Celosvětově by to mohlo být spíše ke stovkám, ke stovce. A uvidíme, co získáme jako číslo koncem tohoto roku. Co by mohla EU dělat lépe a co bychom vůbec my všichni mohli dělat tím se zabývala řada otázek. Především si velice eh, cením tady toho eh, akcentu, který já stále opakuji. Musíme začít eh, pracovat se spotřebiteli a vzdělávat, vychovávat spotřebitele uživatele. Otázka poptávky po práci a po domácích službách. Já nemám eh, čas teď eh, se do toho pustit podrobně, zda by to mělo být eh, kr- kriminalizováno či ne. Tady musíme být velice opatrní, když máme úvahy, co funguje, co ne. Ale mohu říci, že tam, kde pracujeme s podniky, s organizacemi zaměstnavatelů, kde e, se pouštíme do toho aspektu poptávky celého toho řetězce, tak máme některé, e, některé metody, které mohou fungovat, ale je to teprve v začátku e, všechny tyto metody. Když jde o nucenou práci, prostě nemůžete pouze kriminalizovat někoho, kdo si koupí tričko z takové nucené práce. Mm, hodně eh, věcí můžeme udělat na úrovni EU, eh, aby se mm, tato otázka projevila i v jiných politikách, aby tady byla lepší koordinace. Často eh, DG obchod se tím zabývá a vidí tady určité vazby, ale samozřejmě tady je dimenze i třetích zemí, a také otázka rozvojové spolupráce, jak můžeme lépe začlenit otázku nucené práce do všech těchto aspektů eh, například jednání a podobně. Otázka obchodování, migrací a další eh, aspekty přistěhovalectví, azylu a podobně. Prostě mít k tomu eh, širší přístup. Také se tady vere v úvahu otázka lidských práv, genderové rovnosti. Jaké nástroje potřebujeme? Pokud jde o tu represivní složku, tak tady e, zejména pro pracovní inspektory máme vypracovanou metodu, která je e, k dispozici i veřejnosti. Můžeme e, to ukázat. Začali jsme tedy pilotní vzdělávání inspektorů práce a tady se dá udělat ještě hodně. Jsou tady některé příklady dobrých, dobrých postupů z některých členských států, které bychom chtěli v tomto nástroji také ukázat. Je tady prostor pro další zlepšení, pro zacílené inspekce, eh, inspekce, kde je možné přímo najít ty pachatele a také eh, spolupráce mezi inspektory a soukromými podniky. EU také podporuje projekt eh, s odbory, s nevládními organizacemi, které se zaměřují na lepší práci s mm, komunitami přistěhovalců když jde o prac, nucené práce, tak eh, velice často také ty mm, oběti eh, nejsou dost prokazatelné nebo dost eh, neuvádí. Prostě eh, když se tyto oběti přihlásí, nemají z toho vůbec nic a nemají tedy na tom zájem. Proto jsou ta čísla tak nízká. Oni se nepovažují za oběť obchodování a nejsou považovány za oběť, eh, oběť obchodování a proto jsou ta čísla tak nízká. Jsou tady ještě některé další otázky, ale já myslím, že bude na místě, když, se už, když už to tady ukončím. Děkuji. Molto precisi nei siete stati nei tempi e soprattutto vi ringrazio. Děkuji, děkujeme. Byli jste velmi přesní, dodrželi jste také řečnickou dobu, takže vám děkuji za všechny informace. I pokud jde o evropskou perspektivu, a jsem si jista, že náš výbor se podívá na všechny tyto podněty. Ještě jednou děkujeme, zcela jistě se ještě sejdeme, protože toto je první setkání, první výměna názorů a myšlenek, další budou následovat. Dostáváme se k dalšímu klastru. I to je zajímavé téma. Nelegální obchodování s odpadem a další formy environmentálních trestných činů. Je to obrovský úkol, do kterého hm, například se kolegové v Itálii oboli, protože to je zlatý důl pro mafii. Máme velký příhraniční, přeshraniční aspekt a máme tu opět dva řečníky, oba velmi důležití. Eh, nejdříve Julian Newman, z environmentální agentury EIA v Londýně a Stefano Čafany z Lega Ambiente a Legalita. To je velmi důležitá organizace, která od roku 1987 každoročně připravuje zprávy o mafii Eh, souvisí to také s vyšetřováním a soudními úřady. V Itálii minulý týden jsem měla možnost představit tuto zprávu. Pozvali mě jako řečnici a myslím si, že tady opět budeme mít další eh, podněty pro naši práci. Budeme pracovat stejně jako doposud. Každý řečník má 15 minut času a všichni řečníci do posud svoji dobu dodržovali, takže vás požádám, kolegové a kolegyně, jako respekt vůči našim hostům, nehovořit déle než dvě minuty, ať už jsou to otázky či připomínky, protože budeme potřebovat ještě čas na odpovědi, čili každý řečník 15 minut a pak, jako obvykle, nejdříve koordinátoři dostanou slovo a pak další kolegové, každý dvě minuty času. A začneme Julianem Newmanem z EIA. Prosím. Um, Děkuji. Paní předsedkyně, já jsem z nevládní organizace EIA, je to agentura pro environmentální šetření, není to tedy environmentální agentura, to je vládní orgán v ve Spojeném království. Vznikli jsme v roce 1984, máme úřady v Londýně a Washingtonu, máme partneři v Indonésii, v Číně, kde pracujeme s různými místními skupinami. A my vlastně zkoumáme ekologické zločiny. Eh, snažíme se eh, zvyšovat osvětu o těchto trestných činech, snažíme se, aby také represe proti těmto trestným činům byla silnější. Školíme organizace v terénu. O co jde tedy u, tohoto, o těch ekologických trestných činů? E, jsou vlastně, e, je, je pět druhů. Je to nezákonný e, obchod s divokou zvěří, pašování a látek poškozujících ozon, například CFC a podobně. Dále to je nezákonný obchod s nebezpečným odpadem, dále to je nezákonná těžba dřeva, a konečně nelegální, neregulovaný a nehlášený rybolov. To je pět hlavních eh, kategorií, eh, které spadají pod ty ekologické trestné činy. Ty první tři kategorie spadají pod mezinárodní umluvy. Je to CITES pro tu divou zvěř a, eh, a, a rostliny. Dále pak je pro ten druhý typ je, je to umluva o chemických látkách a také pro tu pro ten třetí druh existuje mezinárodní umluva. Takže pokud jde o ten obchod s různými druhy, to jsou zejména takové ty hezké eh, druhy, jako jsou třeba eh, tygři, eh, je už jenom několik tisícovek tygrů, kteří žijí ve volné přírodě. Potom ty nebezpečné látky, to vás asi nepřekvapí, že tam je tedy Eh, nezákonný obchod, přestože vlastně eh, ve světě se tyto látky zakázaly. To jsou třeba ty freony v 90. Eh, letech. Vlastně velká část právě těchto látek byla obchodována na černém trhu. Nezákonná těžba dřeva to je velký problém v mnoha částech světa, například v Amazonii, v povodí řeky Kongo, v Indonésii. Není to často regulováno. Eh, na národní úrovni v náklady na to jsou asi 15 miliard dolarů ročně. Dopady těchto ekologických trestných činů. Eh, nezákonný rybolov, nezákonná těžba dřeva, s tím souvisí vlastně vykrádání přírodních zdrojů a to potom má vliv na život místního obyvatelstva. Často to také podkopává zprávu věcí veřejných a naopak podporuje eh, korupci. Pokud jde třeba o pašování dřeva, tam je v tom řada korupce, kdy se uplácejí celníci, úředníci a podkopává to tedy právní stát. Tyto zločiny také zhoršují klimatické změny. Třeba až 18 eh, eh, emisí je z, z toho nezákonného odlesňování Eh, nebo sem spadají různé ty chemikálie, které potom ovlivní znečištění ovzduší. Má to vliv také na lidské zdraví, je to tedy um, úbytek ozonové vrstvy, znečištění, to všechno má vliv na um, lidi, ale i, dal, i, i další živočišné druhy. Nebezpečný odpad, ten vlastně obsahuje Eh, nebezpečné látky, eh, různé chemikálie, které zase mohou mít negativní vliv na lidské zdraví, ale mohou i eh, znečistit třeba podzemní vody. Ohrožuje to biodiverzitu a ekosystémy, například zase to nezákonné, nezákonná těžba dřeva ovlivňuje i stav vodních toků v mnoha Eh, zemích. No a nezákonný obchod potom ohrožuje ten legální obchod, protože v tom nezákonném obchodě se třeba nabízejí eh, nižší ceny. Další znaky. Tyto zločiny eh, jsou často vnímány jako, že nemají oběti. Když tam nejsou oběti, proč by nás to mělo zajímat? Není to taky evidentní jako třeba u obchodu s drogami a podobně, ale samozřejmě tyto zločiny mají mnoho obětí. Úbytek ozonu nebo změny klimatu to postihuje všechny. A kvůli tomuto vnímání eh, se tomu nedává tak vysoká priorita. Ale jsou tady i další oběti. Například eh, dochází eh, v zemích jako Kambodža, Indonésie, Brazílie k fyzickému zneužívání nebo dokonce zabíjení ekologických aktivistů. Pro zločinné gengy to je velice atraktivní trestný čin. Nikdo si toho moc nevšímá, není velké riziko, že je někdo chytí a jsou z toho velké zisky. Klíčovým motorem je korupce a jedná se o mezinárodní trestný člen, který zahrnuje řadu subjektů a zločineckých syndikátů. A je to tedy eh, veliký, eh, veliká výzva pro represivní orgány. Nyní eh, čísla, hodnoty, které plynou z tohoto obchodu já samozřejmě jsem to neověřoval osobně, to bych ani nemohl, ale je to tady plně to ze statistik. U zvěře a rostliny je to 7 miliard dolarů, nezákonná těžba dřeva 15 miliard dolarů, nebezpečný odpad 12 miliard dolarů, nezákonný rybolov 4,2 miliard dolarů a e, látky ovlivňující ozonovou vrstvu 300 milionů dolarů. Takže vidíte, že to jsou obrovské částky, které plynou zločineckým gengům z této trestné činnosti. Několik e, příkladů. E, velice málo rizikové obchody. Například jsme zadrželi kontejner směřující do Singapuru, který obsahoval slonovinu. Bylo tam 6 tun slonoviny, což představuje zhruba 300 usmrcených eh, slonů. A přitom, eh, když se to zadrželo, tak ten dovozce, tomu dovozci hrozila pokuta jenom 2000 dolarů. Eh, mezinárodní zločin, Jedná se například o pašování dřeva, které se nazývá merbau. Je to velice hezké tmavé dřevo, které se Eh, pašuje eh, z Papuji eh, do Číny. Bylo to zhruba 300 tisíc kubíků měsíčně. Je to asi 15 takovýchto lodí naplněné dřevem směřujících do Číny. Jedná se o zločinecký syndikat, který je velice dobře organizovaný, má dokonce vojenskou ochranu v Papuji. Ty těžební gengy jsou z Malajzie lodě si pronajímá Singapur a platí se za to dřevo ze singapurských bank, nákupčí jsou z Hongkongu, z Šanghaje a nakonec často se ten, to dřevo dostane do EU nebo do USA, takže vidíte, že to má opravdu mezinárodní charakter. Nakonec ještě pár příkladů týkajících se Evropy. Odhaduje se, že EU dováží zhruba nezákonně vytěžené dřevo za zhruba 3 miliardy eh, eur, je to asi 16 celkového tohoto nezákonného obchodu. EU eh, má tedy eh, politiku týkající se lesnictví a spočívá to v bilaterálních dohodách se zeměmi, kde dochází k těžbě, kde jsou lesy, jako je, lesy, jako je třeba Indonésie. Uh, ale klíčovým aspektem je, aby skutečně vznikla právní úprava ohledně eh, dřeva. Takováto úprava má vstoupit v platnost dubnu 2013 a znamená zákaz eh, dovozu nezákonně vytěženého dřeva. Zatím nevíme, jak se to bude eh, vymáhat, ale ta politika jako taková je dobrá ale samozřejmě často to hezky vypadá na papíře, ale potom to vymáhání eh, toho práva není tak úspěšné. Elektronický odpad, to patří do nebezpečného odpadu, je to velice rychle rostoucí eh, typ odpadu ve světě, protože se stále více používá elektronika, no a časem se ty věci eh, jaksi vyhazují. Na skládkách naleznete řadu porouchaných počítačů a jiných elektronických, um, jiného elektronického vybavení. A existují proto směrnice, směrnice VI, která stanovuje poměrně silná pravidla ohledně toho, co lze třeba vyvážet, například porouchané elektronické prochaná elektronika by se neměla vyvážet mimo země OECD, ale ona se tam vyváží, často to končí v Africe, ve velice nebezpečných podmínkách, kde dochází k úniku nebezpečných látek, působujících znečištění v Jižní Číně, je eh, kvůli tomu vlastně i otrávená půda na některých místech. Vznikla síť eh, Impel, což je síť profesionálů pracujících s nebezpečným odpadem, kteří si vyměňují zkušenosti a ty jejich ehm, směrnice byly ještě letos posíleny v tom smyslu, že podniky musí eh, prokazovat, že pokud ten odpad vyváží, že tak činí bezpečně. Eh, loni se hodně hovořilo o tom, jaká je role Spojeného království v eh, nezákonném vývozu nebezpečného odpadu. Tady vidíte že jsme, my jsme to vlastně zkoumali tak, že jsme e, vlastně e, vzali porouchaný monitor, dali jsme tam vlastně e, čidlo, které umožnilo sledovat kam se ten porouchaný monitor dostane a dostal se až do Ghany. Tady máme vlastně satelitní snímek eh, toho, kde ten monitor skončil, přestože správně nikdy neměl opustit EU, dostal se až do Ghany a tam potom eh, je to likvidováno na místech, které vypadají podobně jako toto, takže je to velice nebezpečné pro ty lidi, kteří se toho účastní. Další příklad z Evropy to jsou ty látky poškozující Ozon, to jsou ty různé chemikálie CFC, které jsou velice agresivní a někdy se ještě používají. V roce 1997 německý obchodník eh, Typhoon dovezl asi 80 eh, kontejnerů takovýchto ilegálních eh, látek CFC z Číny, prodával to po Evropě, byl to velký případ, eh, který ukázal na nutnost přeshraniční spolupráce. Německé státní zastupitelstvo se snažilo získat eh, vlastně spolupráci zemí, eh, kam se ty látky dostaly, ale nebyly v tom příliš úspěšní. A pak máme látky, které se nazývají HCFC, které se hodně používají pro klimatizace a chlazení. V EU je to zakázáno od roku 2010. Nicméně poptávka po těchto chemikáliích stále existuje. E, ovšem e, odhalil se pouze jeden případ, což je docela podivné. E, například v USA jsou podobné tržní podmínky a zadrželi tam stovky tun takových, stovky tisíc tun takovýchto látek, kdežto u nás tomu tak není, bylo pouze jenom jedno zabavení 20 tun na finsko-ruské hranici. Tady vidíte síť lidí, eh, kteří se podílejí na pašování CFC z Číny do Ruska. Vlastně uprostřed byl eh, eh, britský obchodník, který vlastně v tomto obchodě byl aktivní už od poloviny 90. let. A, takže vidíte, že pokud s tím zločinem nebojujete, tak ti lidé ty zločiny páchají nadále. Eh, myslíme si, že ty ekologické zločiny by měly být chápány jako závažné trestné činy eh, a měly by tomu odpovídat eh, i tresty. Je třeba, aby celní orgány na to tlačily. Často teď je to tak, že na těch celnicích je snaha prostívat zboží rychle, takže se kontroluje třeba jenom 5% kontejnerů nejsou tedy zdroje pro to, aby eh, se mohlo seriózně bojovat proti této trestné činnosti. Stále jsou překážky v přeshraniční spolupráci, i když jsou dobré příklady jako Europol, OLAF, ale eh, často je stále problém eh, s jurisdikcí. Prostě je tady pořád mnoho překážek, které je třeba překonávat některé zboží, jako je slonovina nebo ty látky poškozující ozon, i když jsou zachyceny, tak to často neskončí ehm, ani eh, před eh, soudem. Je třeba tedy eh, mít lepší přístup i k trestání těchto činů. Ve Spojeném království environmentální agentura je hodně zmiňována v tisku kvůli elektronickému odpadu ze Spojeného království, který končí v Nigerii a v Ghaně. Vytvořili na to tedy tým, začali používat techniky, eh, které se používají i u jiných trestních činů, to znamená sledují třeba trasy lodí a podobně. A díky tomu se jim podařilo zachytit mnohem více zboží a stíhat i více lidí. Takže máme i některé dobré příklady. Eh, v některých zemích jsou speciální týmy na tyto trestné činy, například v Nizozemsku eh, jsou na to vyškolení odborníci, máme jsou i regionální iniciativy, to je třeba ta síť Impel, o které jsem eh, mluvila, která spolupracuje s azijskými zeměmi a postupně se to začíná brát trochu víc vážně. Jsou určité koordinované operace, byla to operace Demeter, která se týkala nebezpečného odpadu. Ehm, kde vlastně celníci sledovali právě zásilky s tímto odpadem. Eh, také Interpol má už na to speciální program, eh, takzvaný eco-message a eh, cílem je zase spolupracovat s dalšími zeměmi. Takže se to postupně rozvíjí. A ještě jeden příklad toho, proč je tento trestný čin tak závažný. Možná jste slyšeli o e, místě Mankaj na čínsko-větnamské hranici severně od Hanoi v provinci, blízko provincie Kuangxi. A tohle je e, místo, kam se zbíhají e, všechny možné trestné činy. Je tam vlastně 65 lidí, kteří, je obchodováno, kteří jsou oběťmi obchodu s lidmi z Číny, přecházejí přes toto místo a soustředí se tam i další trestné činnosti. Děkuji. Grazie, signor Julian Newman. Adesso do... Děkujeme. Děkujeme panu Newmanovi. A teď eh, místo předseda Lega 15 minut. Prosím, pan Čafány. Grazie Presidente, grazie dell'invito a tutta la... Děkuji paní předsedkyně, děkuji za pozvání a do výboru. Půjde mi o to, abych popsal naše zkušenosti, zkušenosti naší organizace Legambiente a bych popsal to, co se děje v Itálii v těchto letech. Jedná se o jev ekomafie, v roce 1994 Le Ambiente zřídila pozorovací pracoviště v Římě, ale je také asi tisíc logálních pracovišť, to jsou právníci, poradci. V roce 1994 jsme zveřejnili svoji první zprávu o ekomafii a o tři roky později, v roce 1997, se z toho stala roční zpráva. Legambiente spolupracuje při sestavování těchto zpráv se všemi exekutivními agenturami, se, se soudci, s místními zástupci, s antimafiánským národním pracovištěm od roku 1995 je v italském parlamentu výbor, který se zabývá vyšetřováním eh, nelegálního odstraňování odpadu a společně s celníky, to je velmi důležité, se provádějí kontroly v přístavech. Pak existuje pracovní skupina, kde jsou také občané a i zde máme příklady spolupráce. V roce 1994 Legambiente předložila tuto zprávu, o pět let později už se tento výraz dostal do slovníku Cingarelli a o pár let později eh, vznikl další výraz ekomostro, což jsou nelegální stavby, které zošklivují nebo hyzdí okolí. Toto je naše práce, to je, to je výsledek té práce. Tady máme poslední zprávu z roku 2012, kterou jsme právě zveřejnili. Paní předsedkyně Alfano byla u toho, když jsme to prezentovali. Také e, výbor pro vyšetřování o obchodování s odpadem se toho zúčastnil. Tady vidíte krátké zhrnutí čísel. V posledních roce jsme měli 33 tisíc eh, zločinů environmentálních v Itálii, to znamená eh, za, zatčeno, zavřeno 305 osob eh, registrovaných nebo přijatých stížností téměř 30 tisíc a 8700 zabavení. 296 mafiánských rodin nebo klanů se zúčastnilo této ekologické nebo environmentální kriminality a také jsme odhadli eh, výnosy, kterých se docílilo. Bylo to určitě více než 16,5 eh, miliardy euro, což je důležitý aspekt. A v minulém roce prakticky 48 ekologických trestných činů eh, bylo na, ve čtyřech územích eh, Itálie, které jsou tradičně spojené s mafií. Tady vidíte, jak eh, jsou rozděleny tyto trestné činy. Ve zprávě je to popsáno. Je tu nelegální spalování odpadu, pod to znamená eh, riziko požáru, riziko pro volně žijící zvířata, pašování kulturních památek a archeologických objevů. V roce 2011, pokud jde o nelegální stavby, černé stavby v Itálii, tak v roce 2011 se postavilo zhruba 6600 eh, těchto staveb. To je sektor který mafii ročně přinese eh, téměř 2 miliardy eur. A to zjistili výkonné orgány. Tady vidíte jenom v krátkosti některé příklady, například Picosela, padna v Palermo na Sicílii, tady je kostra stavby, která stojí v kampanii v krásné přírodě už 20 let tady paradoxní případ nelegální stavba, černá stavba přímo na pláži. Moře se dostalo už k té budově. Tady v Apulii, Torre leto. tady je Národní park. Je to velká část eh, apolského pobřeží, které se to týká. Tady jsou další environmentální zločiny, to jsou záměrně založené požáry lesní. Ta míra se zvýšila oproti minulým letům pak obchodování s archeologickými nálezy, s kulturními předměty, asi 14 tisíc trestných činů v oblasti potravin. I tady máme kriminální organizace, dále nelegální obchod s odpadem. Je to zvláštní odpad. V letech 1997 až 2006 vidíme v této druhé kolonce jednotlivá množství, o která zde jde, zejména průmyslový odpad a v druhé kolonce je zvláštní odpad, který se likviduje legálně. Rozdíl mezi oběma je tady potom vynesen v milionech tun zvláštního odpadu, které, který se vyprodukoval, ale který nebyl legálně zlikvidován. My jsme si tato čísla vzali a převedli jsme je. Vidíte, že každý rok v Itálii vznikne nová hora odpadu ilegálně zlikvidovaného. V roce 2006 to byl rekordní rok. Tam jsme měli eh, nebezpečný odpad nebo zvláštní odpad 31 milionů jedovatého odpadu, který prostě zmizel. Fakticky by to znamenalo 30 tisíc metrů čtvereční plochy, na které vyroste 3100 metrů vysoká hora, to je jako Etna, za jeden jediný rok. V posledních dvou letech v naší zprávě jsme se vyjádřili také k tomu nelegálně obchodovanému odpadu ze strany ekomafie a použili jsme pouze potvrzené údaje, potvrzená čísla. Vyšetřování ukázalo, že od roku 2010 do roku 2011 šlo o 2,4 milionu mm, tun speciálního odpadu, který se prostě vypařil. A jakoby nebyl pokud si představíme, že 2,5 milionu tuny přeložíme na nákladní auta, pak by to byla kolona nákladních aut na italských dálnicích, která by sahala od Reggio di Calabria až do St. Moritz ve Švýcarsku, do svatého Mořice kam se dostává tento speciální odpad do kampaně v provincii Kazerta. Tady vidíte takovou skládku, nelegální skládku odpadu, nelegální haldu odpadu. Tady je další. To jsou hory odpadů v Apulii, v Troji. Také zde jde o průmyslové odpady, zejména ze severní Itálie. Tady vidíme Milán, Lombardii a snímek dole v Lacium. Vidíme ty velké pytle s průmyslovým odpadem. Tady eh, Kalábrie, další hory odpadu, opět průmyslový odpad v 90. letech vygenerovaný ve státních podnicích. Toto jsou eh, legálně zpracované odpady, které se dostaly na zemědělské plochy. Tady vidíme opět Lácio, hory odpadů ze severu. Tady provincie Kaserta, nelegální hora odpadu nebo skládka. A pokud by to odváželi nákladní auta, tak si umíte představit, jak dlouhá by ta kolona byla. Od roku 2001 máme v Itálii nový zákon, kde máme doplněnou skutkovou podstatu pro uh, Eh, nelegální obchodování s odpadem, která umožnila zatčení, zejména v oblasti mezinárodních zatykačů od poslechy telefonů. Do roku 2001 toto možné nebylo, protože tato skutková podstata tehdy ještě zahrnuta nebyla. Takže tento nový zákon tomu vděčíme za to, že obchodování s odpadem je teď závažnější trestný čin. Takže tento nástroj se používá také pro vyšetřování. Eh, od roku 2002 asi 200 vyšetřování, asi 1200 eh, zatčení, 676 firm se to týkalo, 676 a měli jsme 23 zahraničních států, které byly také zapojeny. V roce 2011 to byla spolupráce s celníky, která umožnila zjistit, že se to týká také Afriky, že jsou východní cesty, které se stále více využívají, například Čína. Pokud jde o ilegální vývoz odpadu, tady vidíme odpady zabavené v Itálii, vidíte plasty 38%, kovy 48% zabaveného odpadu. To jsou ty dva největší podíly eh, u ilegálně obchodovaných odpadů. Už jsem hovořil o Číně. Čína je země určení konečné země určení. A další vyšetřování eh, ukazují také na Hongkong a další vyšetřování ukazují, že Itálie je součástí toho trojuhelníku Rusko, Itálie, Hongkong, Nizozemí a dál. Teď se dostávám k závěru, co máme tady, co ukazují naše analýzy. Ukazuje se, že je důležité mít příslušnou úpravu, která zabrání těmto ekologickým zločinům. Existuje směrnice EU z minulých let, ale v Itálii se nesetkala s pozitivním ohlasem. Ta směrnice je zcela jasná. Pokud jde o, výši trestu za tyto zločiny, jde o to, abychom více kontrolovali, aby agentury dělali intenzivnější kontroly, aby spolupracovali s celníky například Jde také o to, aby Europol postupoval přísněji. A ještě jedna věc se zdá být důležitá, a to je to, že pokud jde o boj proti tomuto nelegálnímu obchodu s odpady, tady musíme sezbírat všechny informace, abychom měli úplný obrázek, tak aby všechna pracoviště byla zapojena. Protože všichni mohou poskytnout informace a když je potom využijí společně a poskládají je, tak získají komplexní obrázek a budou vědět, jaké nové normy je třeba vypracovat a schválit při eh, boji proti tomuto jevu. Tak, aby bylo možné také lépe vyšetřovat. Děkuji, děkujeme. A teď? Pan Jakolíno dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velmi pozorně poslouchala obě vystoupení a e, mám také e, otázky. První otázka na pana Newmana. E, hovoří se o, nebo hovořil jste o, o trestných činech proti životnímu prostředí a bylo tam také uvedeno nelegální rybolov. tady jsem, prosím. Takže bylo by bývalo žádoucí tu otázku trošku více rozvinout. To je věc, která v posledních měsících eh, se velice dotýká Středozemního moře. Jsou tady některé aspekty, zejména eh, Čína například, která ovlivňuje negativně eh, prostředí v této oblasti. A paně Čafány, mám ještě na vás otázku. Eh, eko mafia, eko monstrum, ano, nové slovy, nová slova. Skutečně se prostě ta stopa dostává do k naší krajiny. Hovořil jste o přeshraničních trestních činech. O tom, že jsou eh, ty látky převáženy z jedné země do druhé. Hovořil jste také o obrovských škodách napáchaných v Itálii, ale jistě jsou podobné jevy i v jiných členských státech. Eh, hlavní otázka eh, škody páchané svévolným stavebnictvím nebo další škody páchané mafií v potravinářsko-zemědělském sektoru. To všechno je velice důležité. Co si myslíte o integrovaném přístupu Evropské unie? Hovořil jste o směrnicích eh, transponovaných na národní úrovni ne příliš dobrým způsobem. A místo, aby se ty věci zlepšovaly, naopak se ještě dále zhoršují. Zajímalo by mě, co si myslíte o legislativním zblížení eh, a o aplikování evropských směrnic v různých eh, oblastech. Děkuji. A nyní prosím pan Newton Don dvě minuty. To je opravdu dlouhý, dlouhý dnes den, málem jsem ztratil mikrofon. Děkuji vám, velice zajímavé věci. Já bych chtěl vidět za prvé, kdo financuje vaši eh, agenturu. Řekl jste, že jste nevládní organizace, ale bylo by mě zajímalo, kdo to um, um, financuje. CFC. Já jsem byl před několika lety zpravodajem na téma CFC. A mě by zajímalo, jak, jaké podobě jsou. Je to v aerosolech nebo v jakých v jaké podobě se převážejí, protože vím, že jsou nebezpečné. A za třetí, eh, to Monkai v Číně, to místo Monkai, můžete to říct, jak se to píše? A dále podpořil byste nějaký aspekt evropského FBI, což by eh, neznamenalo pouze podat si, potřást si přátelsky rukou na hranici, ale skutečně přeshraničně pracovat. Bylo by to řešením podle vašich zkušeností? A ještě na pana Čafányho, děkuji i vám. Ano, bylo to velmi zajímavé. Upoutalo mě jako zvláštnost to, že podle čísel, které jsem tam viděl, 92 uh, eh, environmentálních trestných činů každý den a pouze 300 zatčených lidí. To tedy zní opravdu, že vlastně není žádná šance ty pachatele zatknout. To je překvapující. A to, že se se snažíte proti tomu bojovat? Nejsou tady nějaké odvetné akce od těch eh, gangů, protože jim berete velmi výnosnou činnost. Dále eh, odpad, který ji směřuje do Číny. Co Čínané s tím dělají? Recyklují to nějak? Nebo, děl, nebo to prostě jenom někde zakopají? Co s tím dělají, s tím odpadem, který k ním dorazí? Děkuji a nyní prosím EPP eh, e paní Matě. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Newmane, vy jste hovořil e, o těch environmentálních aspektech. Bylo to velmi zajímavé e, vystoupení. Děkuji. E, zejména ty chráněné druhy. Ano, to je vždycky dramatické, když vidíme třeba konkrétně slony, jak jsou zabíjeni, pytláky. Víme, proč jsou pak tam eh, ty, ta zvířata, mrtvole zvířat opuštěny. Je to totiž kvůli eh, tomu, aby se zmocnili klů a ty se pak prodávají zejména Aziatům, zejména Číňanům, protože údajně mají, eh, mají mm, afrodiziacké účinky, je to vlastně taková bio Viagra. A v některých zemích opravdu jsou sloni zvířata, která téměř vymírají, vymizí. Mě by tedy zajímalo, eh, kam vlastně se všude ty kly dostanou a proč není možné zastavit eh, toto pytláctví, které je opravdu ostudou. Mohli byste k tomu ještě něco říci víc? Eh, asi se nám nepodařilo udělat nic, abychom to zastavili. Pane Čafony, vy jste hovořil s fotografiemi, které byly opravdu hrozivé a já jenom chci říci, že to jistě Um, se z těchto stěn nedostane, protože je to velmi, velmi nepříjemné pro vaši zemi. A uh, přitom určitě mnoho lidí plánuje dovolenou ve vaší krásné zemi, to by je mohlo odradit. Mě by tedy zajímalo, abyste nám řekli jednu věc. Samozřejmě nejsou tady jenom environmentální trestné činy, eh, ty strašidelné skládky, které nejsou jenom v Itálii, to není výjimkou Itálie, ale je tady opravdu uh, vůle eh, eh, kriminalizovat takovéto činy a pak také otázka vyčištění takových eh, lokalit. Je tady prostě nějaká, nějaký nástroj pro vyčištění té přírody? Konkrétně třeba u vás v Itálii, máte o tom nějaké údaje? Děkuji. Děkuji, dvě minuty. Gue, pan Sondergaard. Děkuji za obě velmi zajímavá vystoupení a jedna otázka se týká pana Newmana. Uvedl jste příklad televizoru, který eh, bylo možné čidlem sledovat a dostal se se Spojeného království do Afriky. A bylo by zajímavé vidět, co přesně se děje mezi okamžikem, kdy opouští Velkou Británii ten sklad a pak nakonec dorazí do Afriky. Kdo všechno má na takovémto obchodu zájem, kdo na něm vydělává? Některé části toho přístroje se asi v Africe použijí, ale zajímalo by mě, do jaké míry eh, velký zločin může, být, eh, může mít zájem na takovýchto aspektech. Co se děje eh, s tím výrobkem mezi Británií a Afrikou? Děkuji na dvě minuty. Paní Borselino. Děkuji. Děkuji zpravodajům, referentům za zajímavá vystoupení a mám tuto poznámku dnes dopoledne. Jsme poslouchali paní Angelu Me, která hovořila o cestách drog. Zajímalo by mě, zda existuje možnost vysledovat takové trasy pro odpad. Protože to, co řekl pan Čafány, to bylo zajímavé o italské situaci, která je tragická. Je to velmi negativní, ale také je pravda, že v Itálii nevidíme ty odpady, nevidíme ty, ty kolony nákladních vozů, co převážejí odpad. Jistě jsou skládky, ale to je málo proti tomu množství, se kterým se obchoduje. Jsou tady přece lidé, kteří to převážejí, lidé, kteří to přijímají. Itálie si pořídila důležitý nástroj a sice nelegální obchodování s odpadem. V dalších regionech Evropy by mě zajímalo, zda také existuje eh, tento trestný čin a zda existují pravidla, která umožňují eh, potrestat tento jev a mm, nějak ho za Eh, stavit. Zajímalo by mě, zda to, co provádí Legambiente, se také odehrává jinde v Evropě. Kdyby ne, pak by to byla nedokončená práce, protože ty, ten odpad odjíždí a už o něm nic dále nevíme. Děkuji, paní Borselino. A nyní paní Ayala Sender. Děkuji, paní eh, předsedkyně, děkuji za informaci, velmi zajímavou, která nám byla předložena. A chtěla bych se zeptat v tom, v tom toku, se zdá, že eh, tady ještě těch dalších 23 evropských zemí, ale také Rusko a Čína, eh, které také fungují jako eh, ta cesta tam a zpět, ale Itálie tady funguje vlastně jako taková platforma v tomto toku vlastně se tam vytipovává přepravitelný odpad a Eh, nebo se něco zakopává, zahrabává v Itálii. To by mě zajímalo, jak ten tok funguje. A dále eh, odpady mm, procházejí přístavy, to znamená i celnicemi, nebo, nebo to se to o to nějak postarají ti nelegální dopravci. A pokud jde o nelegální rybolov, to, co řekl pan Jakolíno, k tomu bych chtěla dodat. Víme, že jsou tady ruské, eh, ruská plavidla, jiná plavidla z jiných zemí. Kde, kde přesně přistávají na jižním středomoří nebo v Mauretánii, myslím, také je docela takový aktivní eh, námořní obchod eh, a to by mě tedy zajímalo, kde, kde přistávají tyto, tyto lodě a pak ještě další nelegální aspekty, které se týkají také Španělska. Jak se ty nelegální stavby, nelegálně postavené stavby, jak se, jak se mm, zjišťují a co se s nimi pak stane. E, dojde k rozsudku, musí se zbourat. Zajímalo by mě, jak se potom tyto nelegální stavby, jaký mají další osud a použije se nějaký zákon, nebo ten zákon je prostě základ, na, které, na jehož základě se tady rozhodne. Jak funguje také mm, ohlášení ze strany občanů? Je tady nějaký systém, kdy občané prostě oznámí to, ty, tyto jevy? Předpokládám, že je nějaký takové, takový systém oznamování ze strany občanů. Děkuji. Děkuji a poslední vystoupení paní Jotová. Děkuji. Chtěla bych poděkovat oběma řečníkům za velice zajímavou informaci. Má první otázka se týká obou řečníků. Chtěla bych více vědět o statutu těchto organizací. Takové takových eh, občanských organizací. Chtěla bych vědět, jak, eh, v jakém kontaktu jsou s oficiálními orgány, se soudy nebo s dalšími zákonnými mm, orgány, protože jeden z velkých problémů, který se týká občanské společnosti, spočívá v tom, že občanská společnost nemá přístup k takovým informacím a je velmi těžké takové informace získat. A otázka na pana Čafányho. Slyšeli jsme některé velice zajímavé fakty o tom, kam se eh, dostává nebezpečný odpad, jaké jsou tady trasy, mafie, které z toho mají velký zisk, například v mé zemi, v Bulharsku. Eh, můžete nám říct, jaká opatření eh, přijímáte, aby se takové, takové obchodování zastavilo a jsou opatření úspěšná? Je tady nějaká obecná legislativa Evropské unie je tady nějaká zpětná vazba od vlád z těch zemí? Děkuji. Děkuji paní Jotové. A než dám slovo našim eh, řečníkům, chtěla bych také já položit nějaké otázky a přednést nějaké poznámky. Eh, pan místo předseda Legambiente nám ukázal určitou část reality, protože si myslím, že jsou možná ještě některé horší obrázky, ještě silnější obrázky, které ukazují, co se děje v údolí chrámu, eh, kde dochází k obrovskému ničení, stálému permanentnímu ničení. Viděli jsme eh, ty hory u Palerma, kde byly postaveny eh, vily které si tam postavil Michele Gregorio, vůdce mafie. Environmentální trestné činy mají také mezinárodní charakter. Zpráva o organizovaném zločinu eh, z 25. října loňského roku to ukazuje. A eh, právě díky eh, tomu se nám podařilo dát možnost eh, institucím eh, šířit eh, osvědčené praktiky v oblasti environmentálního zločinu. Vidíme, že se rozvíjí celá řada národních i celoevropských šetření a myslíme si, že je to velmi pozitivní. Měli bychom to v našem výboru náležitě zohlednit, věnovat tomu pozornost. Itálie je také e, souzená za porušování směrnice o odpadu a e, tato směrnice nebyla plně e, uplatněna. To je také řada informací, které nám umožní mnohem dokonaleji se tématem zabývat. Jak řekla paní Borsellino, tady mm, je otázka, kam mizí ten odpad, kam se poděje ten odpad. Já jsem se minulý týden setkala s Francesco bo viděla jsem ho ve vězení, tedy tohoto bose mafie, a mm, jeho klan se opravdu obrovským způsobem obohatil. Já jsem se ho ptala, jak se dá vysvětlit ta schopnost Kamory e, se těmito věcmi zabývat a podle jeho odpovědi e, prostě to je všecko možné díky korupci řekl, e, my jsme se obohatili. Z odpadu pro nás odpad je zlatem ve všech smyslech slova. A mm, on řekl, položte si otázku, jak to kamera mohla všechno udělat? No mohla to udělat proto, že tady je velmi skorumpovaná politika, a že tady jsou instituce, které jsou do velké míry skorumpovány. Takže to je ta odpověď, která člověku vyrazí dech tak nyní prosím slovo má pan Čafány. Many thanks for the questions. Um, in terms of legal fishing, we've chosen the one... Děkuji eh, za ty otázky. Já jsem moc nehovořil o tom nelegálním rybolovu, přestože to je jeden z pěti těch činů, protože my eh, se na něj nesoustředíme, nemáme lodě, takže můžu vás nakontaktovat na skupiny, které o tom vědí více. Uh, Eh, pokud jde tedy o naši organizaci, kdo nás financuje, máme eh, omezený počet členů, jsme vlastně organizace, která žije z dobrovolných eh, příspěvků a také máme dotace z, od vlády a také od EU. Takže to je to financování. Naše spolupráce s orgány. My se vždycky snažíme sdílet informace pokud naše vyšetření eh, ukáže, že byl spáchán trestný čin, tak to předáme příslušným orgánům. Spolupracovali jsme s indonéskými orgány, s Interpolem a tak to tedy fungujeme. My jsme nevládní organizace, takže potom ty příslušné orgány se tím zabývají dále. Pokud jde o Monkaj, je to M-O-N-G-C a-I se to píše a je to poblíž čínské provincie Wanqi. Pokud jde o ty slony, ta slovina, slonovina se spíše používá jako na různou ozdobu, ne ani tolik jako přírodní Viagra. Eh, existují mezinárodní dohody eh, také o experimentálním prodeji legální slonoviny. To bylo, myslím, v roce 2002 v Japonsku a Číně. A ukázalo se, že ten trh s legální slonovinou naopak ještě stimuloval tu poptávku, takže loňský rok byl vůbec nejhorší, pokud jde o zabavenou nelegální slonovinu to pytláctví pokračuje. Eh, často eh, vlastně eh, lesníci jsou ohrožováni. To se stalo třeba v Mozambiku. kde vlastně ten gang byl velice dobře vyzbrojen, měli i vrtulníky, uniformy, uh, Eh, zatímco ti lidé, kteří proti něm bojují, mají prostě jednu pušku, takže to je trochu nerovný boj. Eh, navíc je tam také rozšířená korupce, eh, která umožňuje potom vývoz té nelegálně získané slonoviny. My se snažíme v EU zajistit, aby se neprodávala slonovina už ani legálně, dokud se situace nestabilizuje. Pokud jde o ty cesty elektronického odpadu. Na našich stránkách máme takový článek, který se jmenuje Selhání systému, kde je podrobný popis. Problém je se subdodavatelstvím, kdy nějaké místní orgány eh, si najdou subdodavatele na zpracování odpadu, ten má další subdodavatele na elektronický odpad a vlastně pak už se nad tím ztratí kontrola. Důvodem proto je, že pokud tohle můžete vyvážet, tak eh, pak ne, neplatíte žádné recyklační poplatky a vůbec recyklaci vlastně za tyto součástky. No pak ještě dostanete za to peníze, takže to je dvojnásobek zisku. A to je zhruba všechno. Děkuji a pan Čafány. Parto dalla domanda dell'onorevole Iacolino. Eh, cosa può fare l'Europa per ridurre questi fenomeni? Pan Jakolína se ptal, co může udělat eh, Evropa pro to, aby se toto nedělo. Myslím si, že směrnice je dobrý nástroj. Některé zločiny se týkají jenom určitých zemí, v tom rozhodnutí nejsou. Například ilegální, nelegální černé stavby jsou v mnoha středozemských oblastech, eh, ale například Eh, černá stavba sklepa je také delikt v některých eh, státech. Přestupek. To jsou věci, které tato směrnice nevždy dobře pokrývá. Co by mohla Evropa udělat? mohla by zjistit a podívat se na to, jaká je transpozice eh, této směrnice v některých státech a jak už jsem říkal, Itálie není zrovna vzorem. Všechny ekologické přestupky v Itálii v Itálii je to tak, že skutková podstata se týká jenom obchodování s odpadem. Jenom tyto pachatele je možné zatknout. Není to možné například v případě, že si někdo postaví stavbu na černo, na pláži, nebo si udělá sklep na černo, nebo eh, něco jiného, co v tom pokryto není v té skutkové podstatě. Ty obrázky, které jsem tu ukazoval, jsou otřesné. Itálie je jistě krásná země a je jenom několik eh, regionů, kterých se to týká, takže cestovní ruch eh, by se tím neměl nechat odradit. Šlo o to, abychom zajistili eh, dekontaminaci znečištěných oblastí, ať je to oblast po průmyslové výrobě. Vy jste viděli některé ty snímky, ale došlo tam ke spoždění, protože ta znečištěná zemina se musí vyčistit. A evropské prostředky naše země, tedy Itálie, ne vždy dobře spravuje, alespoň ne v souladu s původním cíli. Paní Barcelína říkala, nebo ptala se, kam jde ten odpad. Je, odpověď je těžká. Existují nelegální skládky, černé skládky, e, dokonce jsou i na zemědělské půdě. To znamená, že fantazie těch e, nelegálních obchodníků nemá hranice. Samozřejmě hážou také do moře, jak mě tady správně napovídá paní předsedkyně, to jsem si chtěl nechat nakonec, ano. Ale jsem rád, že mi to připomínáte. Ano, v minulosti to bylo tak, že jsme zjišťovali, že odpady eh, byly, mizely v oceánu, ve středozemí. A to je trestná skutková podstata pro nelegální obchodování s odpadem z roku 2001. Jiné členské státy takovýto zákon nemají. Paní předsedkyně to právě řekla, je to nástroj, který by se měl přeskoumat, který je vzorový a který by mohly převzít i ostatní státy. Paní Borsellino a její otázka zda působíme také v Evropě. Eh, já jsem vám za Legambiente dal celou řadu informací. Máme každým rokem zprávu, spolupracujeme s vládou, parlamentem, soudci. Všechny tyto skupiny státní i nestátní spolupracují. Je to vlastně vzorový příklad, který by se dal zopakovat i na evropské úrovni. Itálie používá tento zákon pro nelegální odpad a víme, jak to vypadá s těmi toky odpadu, ale mysleli jsme si, že možná, že i jiné evropské země mají něco podobného. Nicméně nepoužívají, možná ano, nicméně nepoužívají sledování v reálném čase o tom, jak ta situace vypadá. Zákon jasně hovoří o tom, že na černo postavené stavby se musí strhnout, odstranit, ale v Itálii se to prostě neděje. Leda v několika málo případech, třeba v Palermu. Tam, kde působí eh, mafiánská rodina, mafiánský klan. Pak existují nevládní organizace, které se také intenzivně angažují a pak ještě eh, otázka paní předsedkyně Alfáno. Částečně už jsem na ní odpověděl. Skutková podstata nelegálního obchodu s odpadem je příkladem, který bychom mohli exportovat do ostatních států. Nám posloužil tento zákon v Itálii velmi dobře. Je evidentní, že v 90. letech byla situace taková, že jsme měli nebezpečný odpad i v průmyslu a mafiánské struktury společně se státními pracovišti spolupracovali na tom, aby se ten odpad eh, sypal i do oceánu. A to je jenom malý příklad toho, že existuje spolupráce mezi státem i a mafií, i když jenom v omezeném počtu. A to je potom katastrofa. A pak je samozřejmě velmi obtížné najít důkazy, předložit důkazy o takovéto spolupráci. E, důkazy existují, mnoho z nich bylo zničeno. Děkuji panu Čafánimu, místo předsedovi Legambiente, děkuji také dalšímu kolegovi Newmanovi z EIA. Děkuji vám za vaše příspěvky, děkuji za to, že jste zodpověděli naše dotazy. A myslím si, že kolegové se ptali hodně a to ukazuje, že zájem tohoto výboru o to téma je velké. Ještě pan Newton. Já jsem jen s malou nadějí zvedla ruku, ale děkuji. Byla tady ještě moje otázka, zda si myslíte, že by pomohla nějaká evropská obdoba FBA. Mohli by mi oba referenti na to odpovědět, prosím? Ano, samozřejmě jakýkoliv mechanismus, který by zlepšil přeshraniční spolupráci v boji s organizovaným zločinem, ať už je to obdoba FBI nebo něco jiného, tak samozřejmě by to bylo užitečné, protože ty trestné činy jsou velice často přeshraniční a těžko se proti tomu bojuje. Eh, mi A ještě také moje otázka týkající se občanů, zda máte nějaká ohlášení ze strany občanů, existuje nějaká strategie nebo systém pro to, aby občané mohli ohlašovat tyto trestné činy. Per quanto ci riguarda l'osservatorio sui crimini ambientali. Pokud jde o to pozorovací pracoviště k ekologickým uh, trestným činům, které jsme vytvořili, Měli jsme tam pracoviště, které přijímalo stížnosti a Legambiente se aktivně podílela na tom, aby si stěžovala, aby se ty stížnosti dostaly kam mají. Čili jsme dbali na to, abychom upozornili občany, že je možné ohlásit takovéto věci, v konkrétních případech. Využili jsme to, dali jsme to i do zprávy Ekomafia, tak, abychom také pořádkovým silám ukázali, že je možné zasáhnout, zabavit a podobně. Děkuji. Děkuji. A to, co řekla kolega Ayala, kolegyně Ayala Sender naposledy, myslím, že ve vaší zprávě je také jedna velmi důležitá věc, a sice to, že Legambiente se účastnila procesu, ve kterém byl odsouzen mafiánský klan v Mesíně. Takže to, co dělá Legambiente v této oblasti, je velmi důležité. I tady se zasadili o to, aby bylo možné ohlašovat. Ještě jednou děkuji za vaše příspěvky. Tak a teď se dostáváme k poslednímu klastru. A dovolte, abych přivítala prezidentku asociace Libera. Je to Don Luigi Ciotti a jedná se o podporu obětem eh, organizovaného zločinu. Děkuji Donu Luigimu Čotovi z organizace Libera. Libera působí v mnoha oblastech v Itálii a na zasedání koordinátorů, když jsme uvažovali, koho pozvat právě na toto téma oběti mafie, tak jsem si okamžitě vzpomněla na Dona Luigi Čotyho a jeho organizaci Libera. Tato organizace, která skutečně udělala mnoho, byla založena v roce 1995 v březnu a jde o to, aby také občané eh, si uvědomili a měli informace o fenoménu mafie, je skutečně velmi dobré, že Don Luigi Ciotti je tu dnes s námi s organizací Libera, eh, pozbíral své první zkušenosti v boji proti mafii. A to je takový ten styčný bod pro oběti mafie. Libera se vždy neúnavně zasazovala o podporu obětí. A Libera v tomto kontextu, kde jde o to, aby povstali i občané a bojovali proti mafii, má velké zásluhy. Don Luigi Ciotti bude mít asi 20 minut řečnické doby, pak budeme pokračovat jako obvykle napřed koordinátoři a pak kolegové. Děkuji vám. Jak jste slyšeli, tak my jsme združení, eh, ale nejsme jenom proti mafii. Jsme tu i proto, abychom Eh, umožnili eh, spravedlnosti skutečně hledat pravdu. Libera eh, združuje zhruba 16 italských združení menších i větších z různých regionů. Vybudovali jsme tedy velikou síť po celém území Itálie. V červenci 2008 v Bruselu Libera založila evropskou síť, která se jmenuje FLAIR a to je vlastně taková celoevropská obdoba. My jsme měli pocit, že ty postupy zavedené eh, v Itálii jasně ukazují, jak vše, co se týká mafie, eh, korupce a podobně, se dotýká nejenom naší země, ale i celé Evropy. A ta organizace FLAIR která teď funguje na eh, evropské nebo mezinárodní úrovni. Má v současnosti začleny zhruba 44 velkých subjektů z 30 zemí z celé Evropy. A to je pro nás už opravdu mm, důležitý rozměr, protože tato problematika se netýká jenom Itálie. Tato síť sahá od Ruska až po Portugalska, přes Španělsko, Řecko, takže skutečně velké množství zemí. Další důležitá věc. Libera si vytyčila tři hlavní cíle. Prvním je, jak si správně řekla, eh, ta eh, povinnost eh, kolektivní paměti. Je třeba si uvědomovat existenci obětí mafie. Je to povinnost eh, nezapomenout. To sebou nese i určitý závazek a my jsme mu věnovali velkou pozornost. Mm, proběhla řada různých připomínkových akcí ale teď bychom chtěli své úsilí napřít i jiným směrem. Chceme, aby ta paměť, společná paměť se přenesla v takový každodenní kolektivní závazek. Všichni lidé, kteří na vlastní kůži zažili toto násilí, chtějí, aby ta vzpomínka na to umožnila rozlišovat dobré od špatného, spravedlivé od, od nespravedlivého. A abychom tedy v Itálii eh, zakořenili novou eh, kulturu spravedlivosti. Chtěli jsme, aby v Itálii každým rokem se slavil den, který připomene všechny nevinné oběti mafie. A při Poměli jsme například eh, smrt eh, soudce Falconeho a tehdy při té připomínkové akci eh, vedle mě seděla drobná paní, celá v černém, takhle jí slzy a v jednom okamžiku mě vzala za ruku a zeptala se mě, jak to, že se nikdy nezmíní jméno mého syna. Hovoří se dnes o masakru v Kapáči, vraždě soudce Falconeho. Ano, to je dobře to připomenout. Ale co třeba ti lidé z jeho doprovodu? E, ty vůbec nejsou zmíněni, přitom také zahynuli. Je to velice důležité pro matky, manželky, děti e, těch zemřelých, aby slyšeli e, zmínku i o těch svých příbuzných, kteří vlastně zemřeli ze stejného důvodu a chtějí alespoň vidět, že ta, ten člověk, který jim byl drahý, není, není zapomenut. A chtěli jsme tedy, aby takto eh, v Itálii, ve školách, v továrnách, eh, v místních zastupitelstvech byl den, kdy se vzpomene na eh, oběti mafie a velice se to rozrostlo. Samozřejmě to není eh, eh, všechno. Schází se třeba i příbuzní těchto lidí, ale to je jenom kousek naší činnosti. My jsme prostě chtěli, aby taková síť pro oběti mafie vznikla v celé Evropě, aby všech, všem těmto obětem se dostalo důstojné vzpomínky. Je třeba si existenci těchto obětí každý rok připomínat. nejlepším způsobem je eh, angažovat se 365 dní v roce. To znamená nejen vzpomínat, ale eh, angažovat se ve prospěch těchto obětí. Proto také v naší zemi máme i regionální koordinaci s příbuznými obětí mafie. A vytvořili jsme tady ten, evropskou síť tak, eh, aby tato důstojnost, důstojná vzpomínka byla v celé Evropě. Eh, protože zatím není třeba nějaký přesný seznam, eh, vyčerpávající seznam eh, všech těchto obětí, ale ta kolektivní paměť je skutečně velice důležitá. Pro, druhý důležitý cíl pro nás, to je vlastně ta, ta mentalita. Je třeba říci, že ta hodně ovlivňuje i svědomí lidí Paní Borsellini si asi vzpomene, že v roce 98 tady byla, byl vlastně právní výbor, kde jsem přednášel prezentaci. Bylo to ohledně směrnice týkající se boje mm, proti eh, organizovanému zločinu. My jsme tady tehdy byli poprvé na pozvání a bojovali jsme za to, aby se to nesoustředilo jenom na vyšetřování, na soudní jednání, ale aby ta směrnice zahrnula i prevenci, vzdělávání a změnu mentality. A nakonec se to do té směrnice dostalo. A právě na tomto základě chceme poskytovat náš eh, skromný, ale snad důležitý eh, příspěvek. Takže to je ten náš druhý velký cíl. Změna mentality, ta eh, znalost, informovanost a i ten vzdělávací aspekt. Nejde tady jenom o to, abychom lidi vychovávali ke spravedlnosti a rovnosti, o tom se hodně hovoří, ale musíme také lidi vychovávat k odpovědnosti, tak aby lidé byli pozornými občany, eh, kteří se aktivně zapojí a aby tedy byli schopni také nést odpovědnost za své činy. Odpovědnost, dodržování pravidel, to je důležité. To si musí lidé uvědomit. Je to samozřejmě běh na dlouhou trať. Ale dnes Libera eh, působí i v obrovském množství škol s tímto projektem. Vzděláváme i eh, pedagogy, vysvětlujeme jim různé nové nástroje. Je to téměř 5000 eh, škol. Na italských univerzitách je také 70 fakult, které podepsaly protokol v tom smyslu, že také budou mít vlastně v osnovách takové informační hodiny pro studenty. A to je způsob, jak eh, skutečně řešit tyto velké kulturní výzvy. Eh, vzdělávání, školství, to je taková základní možnost, jak změnit přístup lidí a obrátit se takto více do budoucna. Je třeba to šířit ve školách, v rodinách, ale i jinde. Každé prostředí může přispět k takovémuto vzdělávání, k takovéto výchově. Je to pochopitelně velký úkol, to vám nemusím vysvětlet. Je třeba se zaměřit na mladé. Země, která neinvestuje do své mládeže, tak neinvestuje sama do sebe. je třeba myslet nejen na budoucnost, ale všímat si také přítomnosti. Eh, hodně se teď hovoří o rodinné politice, podpoře rodin, ale my v hm, eh, Libeře na vlastní kůži víme, jak to vypadá. Libera je rozsáhlá síť a víme, že ta situace vypadá různě, protože lidé jsou různí, žijí v různých podmínkách, ale když spolupracujeme, tak samozřejmě to je prospěšné, protože dáváme eh, síly dohromady. Ovšem i naše zkušenosti mají své hranice. Zjistili jsme, že když zapojíme mladé lidi a pomůžeme jim naplňovat jejich cíle a e, umožnit jim dělat to, co je zajímá, tak e, oni na to reagují. Není pravdou, že by mladé lidi to nezajímalo, že by byli pasivní, ale oni potřebují vidět něco konkrétního, více než kde jindy. A my jsme to zaznamenali e, u mnoha projektů. Třetí významný cíl je zabavování majetku mafie. V Itálii máme zákon, který vznikl na pod pana Piola Toreho. On dobře eh, znal, jaké překážky to může mít vlastně získávat majetek mafie, ale vlastně podepsal eh, ten zákon, který byl navržen ministerstvem vnitra a levicovými stranami. A vznikl tady tento zákon. Bylo to v roce 82. Ale vlastně teprve v roce 82, protože Kosa Nostra už existuje 800 let, Kamora 400 let, některé mm, mafiozní uskupení ještě déle. A teprve v roce 82 eh, se objevil tento návrh zákona, který se týkal právě trestných činů mafie. Eh, tento Pilatore byl ze Sicílie a chtěl tedy, aby docházelo k zabavování eh, majetku mafie. Nakonec byl ale zavražděn čtyři měsíce předtím, než ten zákon vstoupil v platnost. E, o čtyři měsíce později ale ten zákon tady byl schválen, ale ještě další člověk musel zemřít, Carlo Alberto della Chiesa. E, tehdy všichni říkali, no nebojte se přijmout ten zákon, nejste v tom sami, ale byli i další mrtví. A je to tedy zákon 416a, který popisuje trestné činy mafie a zabavování jejich majetku. Ale to zabavování moc dobře nefungovalo. A až pak, když vznikla združení, vzniklo združení Libera, tak se podařilo schromáždit jeden milion podpisů lidí, kteří požadovali po parlamentu, aby se ten zákon vylepšil a aby ten zabavený majetek mohl být potom znovu použit ve prospěch celé společnosti. Jedná se o takovou hmotnou nápravu sociálních a lidských škod, které mafie napáchala. Ten jejich majetek pak už ten není v rukou mafie, ale může se o něj eh, podělit celá společnost. Italský parlament tedy schválil eh, tento zákon, po kterém volali lidé formou té petice. A co učinila Libera? Libera se zavázala ve spolupráci s různými institucemi, s radnicemi, eh, že společně budou vytvářet taková konzorcia. Eh, zákon vlastně ten majetek dává radnicím a my pomáháme radnicím vytvářet třeba různá družstva, která využívají vlastně ten zabavený majetek a e, nějak je zpracovávají. Můžete si potom výrobky z této činnosti zakoupit v Itálii a já doufám, že třeba i výdaně Evropského parlamentu se objeví třeba těstoviny nebo mozzarella, které se vyrábí v těchto dílnách, které jsou financovány z toho zabaveného majetku mafie. Třeba italský prezident jednou navrhl, aby se, když se měla konat nějaká recepce, tak aby tam právě se použily výrobky tady z této činnosti. A je to skutečně práce, která funguje na bázi družstva s využitím zabaveného majetku mafie. A pak ale eh, mafie, eh, před, než aby ten majetek byl zabaven, tak vlastně to začali podpalovat. Byly to celé hektary eh, půdy v některých oblastech, například v Katáni, v Apulia, Mezáňa, Torkialu a v dalších oblastech v Kalábrii. A taková byla reakce mafiánů, kteří vlastně chtěli zabránit, aby se to dostalo do rukou společnosti. Raději se rozhodli, že to prostě zničí. Přitom eh, tahle práce byla důstojnou prací pro stovky mladých lidí, eh, kteří potom eh, ty výrobky prodávali pod značkou Libera Terra. A to se mafiánům nelíbilo. Ale já myslím, že to je příznak toho, že jsme na správné cestě, že je třeba ten majetek zabavovat a vracet jej eh, celé společnosti. Toto sociální využití také sebou nese hospodářský rozvoj. Je to vlastně propojení různých typů boje s mafií majet, tento majetek se nesmí ztratit, musí být dále využit. A od roku 1998 spolupracujeme s ministerstvem vnitra a tady v parlamentu jsme žádali, aby i Evropský parlament podpořil tato, toto zabavování. Dnes na to existuje směrnice a my doufáme, že ve Štrasburku eh, projde ta příslušná směrnice, která by umožnila, aby ten majetek zabavený eh, z trestné činnosti se mohlo takto společensky prospěšně využívat. Protože to samozřejmě potom přispěje třeba i k tvorbě nových pracovních míst a k zajištění důstojné práce pro mladé lidi. Takže mm, toto je projekt Liberatera, kdy máme ta samostatná družstva, která takto fungují. Ale je třeba dále podporovat spolupráci při využití eh, konfiskovaného majetku. Má to i turistický rozměr. Některý, eh, některé části tohoto eh, majetku budovy se staly třeba ubytovnami na Sicílii, v Corleone například. Nebo v Portero della Ginestra v Corleone eh, to byly budovy, které patřily eh, takovým hlavním eh, kápům mafie a dnes to je prostě místo, kde se člověk může pohodlně vyspat, dobře se najíst. A to ukazuje, že tedy lze ten majetek zabavit a skutečně to vrátit společnosti. A to je taková ta nejlepší facka, kterou můžeme mafii dát. ale ukazuje to e, i, že je možné, když se skutečně v tom všichni angažují, aby to společnost využila. Jedná se o kolektivní práci a ukazuje to, že etika a ekonomie je dobré a užitečné, že to může jít ruku v ruce. Společnost vlastně zabavila půdu, kde se teď může eh, produkovat, mohou produkovat ekologické výrobky, které si potom Italové zase mohou eh, koupit eh, ve svých obchodech. Máme na to speciální obchůdky třeba i v Palermu, v Neapoli, v Turíně, v Benátkách, v Florencii jsou eh, vlastně obchůdky, které jsou nazvány vůně a chutě spravedlnosti a tam právě si potom můžete zakoupit výrobky, které byly třeba vypěstovány na půdě zabavené mafii. Zase to otvírá pracovní možnosti dalším lidem. Hovořil jsem o té evropské síti, eh, v jejímž rámci si chceme připomínat oběti mafie. To je samozřejmě také důležité. To jsou všechno úkoly, které eh, před námi stojí, ale to není všechno. Si deve collaborare. Eh, my nemůžeme se na to pouze dívat pasivně, musíme všichni spolupracovat třeba mm, ty mm, mafie ve fotbalu, ovlivňované výsledky zápasů. To všechno, co bylo odsouzeno, to toho se zapojilo i veřejnost. Nemůžeme pouze jenom mluvit o mafii a organizovaném zločinu. Co pomáhá mafii? Mimo jiné e, obecná korupce. Loňského roku proto Libera nazbíral milion a půl podpisů veřejnosti a e, to se dostalo do e, archivu e, soudů. A v této petici bylo žádáno, aby Itálie aplikovala směrnici ze Štrasburku z roku 1989. U nás je ten zákon stále ještě zablokován a to je opravdu ostuda, protože tady jsou všechny ty trestné činy. 300 lidí zatčených pouze, směšných 300 lidí. To opravdu něco není v pořádku, když jich je pouze 300. A zákon musí mít více konkrétních eh, bodů o korupci. která tak pomáhá mach, mafii. Dále otázka Lakvile. Tady Libera okamžitě vypracovala um, text, který ukazoval přesně odpovědnost, dával konkrétní jména. Předali jsme tento dokument Eh, občanská společnost je přítomna v terénu, má svá tykadla, kterými rozpozná realitu a tady opravdu chceme náležitě přispět. Totež se týká hazardních her, celý ten velký trh, který je zatím. Opět to velký zdroj příjmů pro mafie. A ti, co kupují zlato, ti těch je mnoho nyní v naší zemi. A neexistuje také přesná eh, legislativa, která by regulovala nákup zlata. Všichni se snažíme přispět a společně eh, se prosadíme. Je to otázka svědectví, eh, vzdělávání, kultury. Každý přispěje, aby došlo ke změně. A pak jsme vytvořili eh, v celé Itálii eh, takovou síť, aby bylo možné pomoci lidem ohlásit eh, trestné činy. To dává nové možnosti. Děkuji. Děkuji, Doné, Luigi a hned dávám slovo zpravodajím na dvě minuty pan Jakolínu. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velice ocenil toto velmi jasné vystoupení Dona Luigiho Čotyho, který tady vyjádřil a zopakoval celou řadu hodnot, o kterých nelze smlouvat, jako je přínos nevládních organizací, eh, otázka Evropské instituce FLER a mezinárodní dimenze. Je pravda, že potřebujeme jasné příklady v legislativě, například zabavení majetku a využití pro společensky užitečné cíle. Tady je třeba, eh, aby tento nástroj byl účinnější a můžeme ho pak i vyvést do Evropy. Tento model, který je prakticky výlučně italský. Ale jsou i jiné eh, příklady eh, takového zabavení, jsou to výborné vzory, například i ve Španělsku, a je to také uváděno v některých konkrétních příkladech. U eh, zabavení majetku a jejich využití pro společnost, tak eh, to jsou velmi důležité aspekty. V Itálii jsou ovšem i některé věci, které nejsou příliš koherentní a právě tady bychom měli eh, konat. Tady bychom potřebovali integrovaný přístup na evropské úrovni, abychom jasně eh, objasnili odpovědnost všech aktérů a umožnili využití majetku například ho využít pro vzdělávání. Eh, jsou tady 78 eh, univerzit má vztahy eh, s Liberou, je tady několik mnoho desítek škol, které mají vazby na Liberu. Já tedy nemám konkrétní otázky, pouze si zaznamenávám některé body 1700 ehm, asociací v síti, které jsou konkrétním svědectvím které umožní potvrdit určité hodnoty, hodnoty just spravedlnosti, konkrétní postupy. A chtěl bych jen doplnit toto. Ve zprávě Alfano jsme navrhli myšlenku ochrany svědků, eh, výslech svědků na dálku, aby to bylo stále snaží bojovat proti takovýmto mafiánům. Děkuji a dávám slovo dalšímu řečníkovi. Borgan Borgaziovi. Ano, velice jsem si ocenil vystoupení pana Čatyho. Mě nepřekvapil obsah tohoto vystoupení. Jsem z Turína a mám zkušenosti z této oblasti, o které hovořil pan Čaty. A díky spolupráci všech zúčastněných si myslím, že jde o vyjádření určité životní filozofie, která se e, odkazuje také na sociální katolicismus, který rozvinul Don Bosco a kde jde o to zapojit lidi. Velice jsem si Velice jsem ocenil, jak se pomáhá obětem drog Přivádí to mladé k práci, k produktivnímu přístupu, k morální reakci na mafii. A také se zapojují eh, do nástrojů eh, nápravy eh, zločinců. Takže to bylo opravdu obdivuhodné, Done Čoty využití této schopnosti naslouchat. A spolupracovat s těmi e, svědky, kteří jsou ochotni e, spolupracovat s justicí. A já bych chtěla vidět, zda by to mohlo být užitečné i pro jiné země. Jak to, že naše země měla velmi inteligentní policisty, vyšetřující, eh, soudce s velkým s velkou vizí a jak je možné, že po všech těch politických a dalších závazcích eh, ti, kdo eh, pracovali ve výborech, lidé, kteří pracovali i na úrovni obcí, provincií, regionů, jak je možné, že mafie je stále tak silná a stále tak bohatá. Če, k čím to je? Děkuji, pane Borgecio. Pan Kločeta na dvě minuty. Setkat se s Luigim Čotym v Bruselu, to je velmi dojemné. A musím říci, že já jsem začal jako administrátor s pomocí eh, Luigiho Ciotyho, eh, za pomocí asociací Libera, která mě chránila před útoky mafie. To vše jen, abych vám řekl, že Libera sehrává velice důležitou úlohu. Chtěl bych eh, připomenout Netu, který bydlel pár kilometrů od Janova a který viděl jak byl zavražděn jeho vnuk 16-letý, když eh, pak byl nad eh, mrtvolou svého syna říkal, byl zavražděn mafií. Ano, je dobře, že připomínáš eh, tuto věc a co znamená věc boje proti mafii. Chtěl bych ještě říci, že musíme vést tuto bitvu na evropské úrovni. Podobně jako bitva, kterou jsme vedli v Itálii, když jsme prosazovali zabavení majetku. Je návrh směrnice předložený komisí a myslím, že je tento návrh neúplný, nedostatečný, protože nebere v úvahu otázku majetku zabaveného pro společensky užitečné využití. Měli bychom udělat evropskou petici na toto téma, sbírat všude v Evropě podpisy, protože i tady je potřeba vést tuto bitvu. Nemůžeme dovolit, aby prostřednictvím veřejných zakázek mafie zpátky získala majetek, který byl zabaven. Libera má stejný úkol jako na začátku své existence. Ji měla v Itálii a nyní to teď musí eh, prosazovat na celoevropské úrovni. Děkuji, paní Borsellino. Grazie, grazie presidente, un saluto. Děkuji. Paní předsedkyně, vítám pana Dona Čotyho. 15 let jsem s ním spolupracovala v organizaci Libera. Libera byla důležitým příkladem toho, jak bojovat proti organizovanému zločinu. Kromě odvážných policistů a důležitých a odvážných soudců nám jedna věc chyběla. A byla to společnost, která by se zorganizovaně pozvedla a tuto roli splnila Libera. Soudce Borsellino řekl, že boj proti mafii nemůže být přenechán pouze soudcům a policii. Musí to být takové hnutí, které zapojí všechny. toto morální hnutí, to je právě libera. Nejde jenom o, tom, o to upozornit na mafii, ale jde o to postupovat koordinovaně. Libera se snažila skoordinovat všechno, co, to, co ve státě už bylo. organizace, odladění. Myslím si, že to je velmi na místě a Libera ukázala, že toto je nezbytný nástroj. V Evropě se zabýváme těmito tématy teď, doposud jsme to nedělali a já si myslím, že za ty tři roky jsme udělali velký kus práce i když teď už jsou konečně zprávy a dokumenty, kde se vyskytuje konečně slovo mafie. Jsou různé typy mafií a není to jenom jeden region v jižní Itálii, je, není to jenom italský problém, je to evropský a celosvětový problém. Netýká se jen Evropy. jak vypadají nástroje, které Libero připravilo. Dnes považuji za nezbytné, abychom je v Evropě využili, aby jsme našli evropský přístup, abychom zhrnuli kultury jednotlivých států. Já si myslím, že to je ta nová výzva. Máme už důležité výsledky a ty by měly být základem, ze kterého vyjdeme, abychom zde skutečně věci pohnuli vpřed. Myslím si, že zastoupení organizace FLER v Bruselu to bylo velmi rozumné, velmi rychle bylo zjištěno, že je třeba ten problém řešit na evropské úrovni. A to, že ty, Dona Luigi, si dnes tady, je výborné. Já si ještě vzpomínám na den, kdy jsme poprvé hovořili o organizaci Libera. Jakou pozornost to budilo. Tehdy se říkalo, že žádná jiná země nemá takové zkušenosti, protože v žádné jiné zemi také nebyla tak dramatická situace. Takže ještě jednou děkuji. Myslím si, že je to začátek dobré spolupráce. V duchu toho, co už Libera udělala. Děkuji. Teresa Jiménez má slovo. Já jsem nechtěla mluvit italsky, ale pokusím se o to, i když vím, že je tu španělské tlumočení. Chtěla jsem osobně srdečně pozdravit eh, Dona Luigiho Čotyho. Chci mu poděkovat. Myslím si, že tu není nikdo, kdo by si necenil jeho práce. To, co řekla moje kolegyně Borsellino to, že se v parlamentu sice hovořilo o organizovaném zločinu, ale teď, a to je díky vaší přítomnosti a také díky paní Alfáno, se to stává tématem, o kterém se skutečně mluví a to považuji za důležité. Když jsem sem přišla, tak jsem s vámi oběma okamžitě začala mluvit, protože my tři jsme oběťmi a oběti mají, myslím, jednoho jmenovatele, nezávisle na tom, odkud jsou. Jsou oběťmi. V mém případě je oběť terorismu, Takže máme takový společný původ, když to tak řeknu. Teprve včera se hlasovalo k této směrnici, kterou považuji za důležitou pro oběti trestné činnosti v Evropě. Snažili jsme se vypracovat určitou minimální normu. V Anglii například e, jsou dobré zákony pro oběti, ve Španělsku také, v Itálii nevím. Zda to tam je, to byste vy věděli lépe. Ale jsou stále ještě země, kde jsou mezery v tomto zákonodárství. A teď se nám podařilo zajistit psychologickou podporu tak aby i rodinní příslušníci dostali statut oběti. Některé státy nechtějí například právo na tlumočení nebo na proces, na soudní řízení poskytnout v plné šíři. Proto si myslím, že je to důležité pro naši práci tady v parlamentu a to jsem vám chtěla říct. Také se nám podařilo aby oběti terorismu, oběti organizovaného zločinu a se interpretovali tak, že to jsou oběti, které mají jiné potřeby, aniž bychom dehonestovali ostatní oběti. Je to otázka ochrany před mafií, protože jinak by mohlo dojít k dalšímu zločinu i v případě obětí terorismu by to mohlo být obdobné, protože to se týká celé společnosti, nikoliv jednotlivce. Tolik jsem vám tedy chtěla říct a jsem připravena poskytnout i další informace. Děkuji. A také já chci srdečně poděkovat Luigimu Čotimu a poděkovat mu za všechno, co tady dělá. Kolegové už hovořili o tom, že díky vaší rozhodnosti tento výbor v parlamentu vůbec tuto činnost schválil. A dnes se ukazuje, jak důležité je mít takovéto zákony, taková, takovéto předpisy a to, že se to z Jižní Itálie dá aplikovat i na Evropu, to už tady také zaznělo. Don Diego se také zasazoval v jednom římském okrsku a já jsem skutečně z blízka viděla, jak se tento kněz zabýval mládeží, která byla docela obtížná, jak je volal k zodpovědnosti a je to nejednoduchá činnost. Jde také o to, aby ti lidé vzali budoucnost do svých rukou a aby v budoucnosti měli stanovené cíle. A tam samozřejmě existují také programy v oblasti vzdělávání, to je Erasmus, příštích sedm let. I tady bychom se měli snažit o synergie, pilotní projekty a podobně. Měli bychom těsně spolupracovat. Ta hodnota je nejen symbolická. A ještě jedna věc, to už kolegyně řekla. Na evropské úrovni jde o to, bojovat za to, aby konfiskované zboží, konfiskované statky a majetky se vrátily zase do společnosti. Já si myslím, že to je důležité. To tu už také zaznělo, to by byl ten první krok, o to bychom se měli zasadit. To je ten chybějící článek řetězu. Zní to možná jako sen, ale Myslím si, že potřebujeme takovýto rámec, abychom mohli ten program mít. Děkuji. A poslední slovo. Itálie. Já chtěla bych poděkovat panu Čotimu. Všichni italští kolegové dobře znají vaše aktivity, ale tyto aktivity nejsou tak známy mimo Itálii. Možná byste nám měl dát ještě více informací, protože to je nejen velice zajímavé, ale také velmi užitečné. Myslím, že jedna otázka byla ještě ponechána stranou. Jak chráníte oběti? Protože mafie je tak velmi úzce propojena s vládou. Vláda a mafie se navzájem prospívají. Soudci místo, aby bojovali proti mafii, tak jsou takový patronové mafie místo, aby poskytli spravedlnost eh, obětem, tak tyto oběti eh, dále penalizují, jen protože ty oběti bojují proti mafii. Děkuji kolegyně Jotové a Don Luigi má ještě jednou slovo, ale předtím ještě já. K tomuto tématu. To je téma, které se mě přímo dotýká, stejně jako Terezy a dalších. Jeden z cílů tohoto výboru je ten, abychom našli prostředek proti organizovanému zločinu, protiváhu. váhu Tady jde také o to, aby se znovu do společnosti vrátili jejich majetky a zkušenosti, které jsme udělali, jak zasadit mafii ránu, jak ji zasáhnout, vyzvat ji a porazit ji, zničit ji. to je možné pouze tehdy, že jí vezmeme její majetky. Luigi by k tomu mohl říci samozřejmě víc, ale kolegyně se ptala na ochranu obětí. Pokud já vím, když můj otec byl zabit, zavražděn v roce 1993, tak jsme nedostali podporu ze strany vlády. Nepřišel žádný politik, který by nám eh, pomohl. Přišel Don Luigi. Byl pro nás celou dobu k dispozici, pomáhal nám. Tam jde o podporu, tam jde o to, že se můžete někomu svěřit, o koho se opřít a to tehdy tak zdaleka nebylo běžné. A ještě jednu věc. Hovořilo se tu o výpovědích svědků. Minulé pondělí jsem slyšela Di Stefana eh, místo náměstka ministra vnitra, šlo o některé aspekty svědků, svědků, kteří dnes dopoledne jsem také hovořila o, spolu, o rozdílu ve výrazu spolupracovník a svědek. Svědek to je takový, takové včasné varování, Ale důležité je to, aby se ti lidé mohli vrátit do svého světa pracovního. Pokud zaměstnanec například eh, oznámí někoho, kdo ho chtěl vydírat, Takže pokud podal takové ohlášení, oznámení, a ten šéf skončí ve vězení, když se ten člověk potom začne ucházet o nové místo ve výběrovém řízení, tak prostě nemá šanci. To se stalo v Kalábrii například. To se tež se stalo piarelo, Pinomašery. Takový typický příklad rodina Rabaro, nekonečná série svědků, na které jsem si teď vzpomněla. Padla tu také otázka, proč se ještě nepodařilo mafii porazit. Možná proto, že existuje tolik stran, které jsou s mafií spojené. Také stát samozřejmě. E, mám na mysli politická združení. které spojují s mafií příliš mnoho zájmů. A to je třeba omezit, a to radikálně. A ještě jedna věc. Tereza hovořila o svých zkušenostech a my všichni si vzpomínáme na 19. března v Brindisi. Tam došlo k atentátu před školou. Jedna holčička byla zraněná, jedna zemřela. Ale v boji se pokračuje chtějí zase vzít život do svých rukou. Takže bych navrhla, v Itálii existuje zákon z 382004 2006, který se zabývá ochranou obětí terorismu. Jako první krok bychom přece mohli požádat aby tyto holčičky spadaly pod tento zákon. Protože to byl teroristický čin, tam to byl pokus o to zabít všechny, nejen ty dvě holčičky. A ta jedna holčička navíc přitom zemřela. Takže tolik k tomu na závěr. Děkuji. Děkuji, pane Jakolíno. Tento zákon na konfiskaci mafiánských majetků, který Itálie zavedla, zavedla parlament, to teď schválil. A pak eh, národní agenturu také Národní agenturu pro zprávu tohoto majetku zabaveného. To byl důležitý krok a ta družstva, která jsme tak mohli založit, to byl také důležitý krok. V podstatě jsme udělali všechno pro to, aby to fungovalo. My jsme dokonce žebrali o almužny, abychom mohli tyto instituce zřídit. A teď jsou na světě, stojí na vlastních nohou, ale například nedosáhnou na úvěry. Ty jim odmítají. Tam musí čarovat, aby něco takového získali. Zabavený, skonfiskovaný majetek mafie. To nejsou jenom věci přímo od mafie, do toho spadlo všechno možné z obchodování s lidmi, z obchodování s drogami. Všechno se dalo do jednoho hrnce. Důležité je ale to, že máme 3324 skonfiskovaných majetků, které nelze využívat, protože jsou zablokované bankou. Na ně je uvalena hypotéka a to je otázka zase z korupce a tento skonfiskovaný majetek není možné vůbec použít. A banky říkají, ano, my chceme svoji hypotéku, dáme vám to, ale chceme hypotéku. Ale to na druhé straně znamená, jak je to vůbec možné. A teď banky říkají, tak budeme muset požadovat zpátky ten majetek. Bylo tam pár výjimek. Před dvěma týdny jsme se posunuli po 24 letech jsme eh, dostali pozemek, eh, který, o který jsme dlouho usilovali, ale na tomto pozemku může teď konečně být založeno družstvo. Jedná se o desítky hektarů půdy, pozemků a budoucnost mnoha lidí. Takže máme pokrok, ale máme úspěchy, ale máme také neúspěchy. Evropský komisař přijel do Itálie, velmi sympatický, dobře připravený člověk, setkali jsme se. Chtěl jsem se informovat a jeho informovat o tom zabaveném majetku mafie. Chtěl jsem také, aby viděl, co se tam vyrábí. Není to jednoduché. Letos bude méně těstovin, méně e, oleje, protože e, spousta pozemků byla spálena a tam došlo okamžitě k reakci, eh, upozornění pro všechny prefekty, relativně rychlá reakce. A tam, kde potom eh, byly zkontrolovány ty požáry, hlavně na jihu, tam se najednou objevilo 300 ovcí na těch pozemcích. Asi spadly z nebe Ano, to se ovcím líbí. A prostě když to nemohli spálit ty pozemky mafiáni, tak eh, tam pustili ovce. My jsme se snažili zasáhnout, snažili jsme se o jednoznačnou transpozici té směrnice. I pro nás je to důležité a i my chceme přispět svým dílem, ale to všechno nestačí. Teď musíme poskočit kvalitativně vpřed. A ty, ten zabavený majetek eh, musí být vrácen zpátky společnosti, aby z něj měla užitek, aby ho mohla využívat. Jedno, jestli to bude družstvo zemědělské nebo družstvo mládeže, Každopádně je důležité, aby se ten majetek vrátil zase do rukou společnosti, protože to byla mafie, která všechny ochudila a teď se zase musí skolektivizovat. Bohužel máme stále ještě výjimky. Daří se, ale máme výjimky. Pane Borgecio, děkuji. Pochopitelně mohu odpovědět na tvé otázky síla mafie. Ale nemluvím teď jenom o mafii. Mafia znamená, má mnoho významu. Ale její síla, její moc. Ty nejsi v mafii, nejsi členem mafie, jsi mimo. A mafiáni, mafiáni jsou silní proto, že se spojují s určitými oblastmi společnosti, také s politikou a jsou tím pádem schopni obchodovat a operovat národně i mezinárodně a z toho vzniká jejich moc a síla. To nás naučila historie. Boj proti mafii. Musí se bojovat přímo na místě, k tomu máme kulturu, práci a také v parlamentu je třeba bojovat proti mafii. Formou správných zákonů, správných politických opatření, tvorby pracovních míst, podpory rodin, podpory kultury, udělat něco pro mládež a také policie, například pracuje výborně, také justice. Jenže dnes máme takovou občanskou mafii nebo civilní mafii, která se trochu modifikovala, aby mohla do společnosti a společnost je také tolerantnější v oblasti fiskální, ať je to korupce, ať je to terorismus, ať jsou to černé stavby, tam je společnost trochu moc tolerantní také, pokud je o automaty a kasína. I, a mohl bych jmenovat další. To nejsou žádné trestné činy mafie. Ano, to ne. Ale automaty sázení, to patří také k tomu. Tam z toho mafie získává obrovské zisky ale jak už říkám, síla mafie není v ní samotné, ale ve spojení s okolním prostředím. Nesmíme zjednodušovat, nesmíme ze všeobecňovat. Potřebujeme ale odvahu, angažovanost, velkorysou politiku. Uvedu jenom jméno Angelo Vasalo, připomenu jeho rodinu. Musel zemřít, protože nechtěl změnit strany. Takže pokud je o tvého bratra, chápu a mám také své emoce. Jediné, co vám mohu říci, mám vás rád a pokusím se být při vás, pomáhat vám. Měli jsme tu vzpomínkovou akci, demonstraci v Turíně za oběti mafie přišly tisíce, desítky tisíc. Vím, že to je málo, ale je to signál toho, aby lidé viděli, že jsme Já jsem se také, já jsem byl rád, že i Mexiko se obrátilo na naši organizaci a požádalo o podporu. I tam jsme mohli pomoci. A pomohli. Byli jsme rádi, že Mexiko takto požádalo o pomoc a že jsme mohli pomoci. Jsou to maličkosti, já vím, všechno to jsou maličkosti, drobnosti, nic s ohledem na rozměr mafie ale myslím si, že důležité je všechno. Práce ve školách, s univerzitami, návrhy, které předkládá politika, návrhy předkládané politice, zákony, předpisy, jsou to všechno různé kanály, které můžeme využít a potřebujeme tady větší angažovanost všech. Pan Kročeta sociální využití těchto majetků. Samozřejmě, já znám naše teritorium, musíme zohlednit všechno, i lokální specifika. Nemám už čas. Takže jenom čtyři krátké poznámky. Pokud najdete někoho, kdo pochopil všechno, tak ho ode mě pozdravujte a nechám ho pracovat a sám půjdu jinou cestou. My musíme být velmi vytrvalí ve své práci, skromní, pokorní. Můžeme přispět svým dílem, ale také politika musí přispět svým dílem. Ty role jsou různé, ale mohou se navzájem doplňovat a mohou společně dosáhnout svého cíle. Děkuji. Děkuji Donu Luigimu. My se uvidíme zítra v 9 hodin znovu. Děkuji vám všem, příjemný večer.